Já líbe. Takže, milé kolegyně a milí kolego, ne, žádný kolega tady ještě není. To je tedy úplně poprvé, co mám tu čest zahájit schůzi s oslovením milé kolegyně, kolegyni Tonč, Kapl a teď také s kolegyní Beres. Máme tady tedy tři naše kolegyně, které doposud našly cestu sem. Je to určité přehledné číslo, no doufejme, že tedy mužská část členů výboru ještě dorazí. Rád bych se vás zeptal, zda máte nějaké námitky proti předloženému návrhu pořadu jednání. Není tomu tak? V tom případě je považujeme za schválené. Bod dvě, oznámení předsedy. Dovolte, abych vás nejprve prv informoval o zasedání koordinátorů eh, v červenci tohoto roku. Jednalo se o prioritizaci složek. Nejprve jsme hovořili o, mm, všichni vyjádřili své názory, ale řekli, že nebudeme mít dávat žádné priority projednávaným tématům, takže to zůstane tak, jak to je. Co se týče víceletého finančního rámce, diskutovali jsme o spolupráci mezi výbory odpovědné za specifické programy víceletého finančního rámce. Bylo rozhodnuto nedávat stanovisko k prozatímní zprávě Eh, ale bylo eh, dohodnuto, že jako nalezne cestu, jak se zapojit do celého procesu pro zabezpečení koherentnosti mezi možným návrhem usnesení v záležitostech, které se rovněž týkají ekonu. Hm, co se týče Evropské centrální banky, koordinátoři vzali na vědomí jmenování příštího předsedy a místopředsedy dozorčí rady. Co se týče hm, kalendáře zasedání Ekon leden až duben 2019, víte, že jsme odhlasovali tento výsledek na zjednání koordinátoru už 29. srpna. Eh, schůze koordinátorů se zaobíralo také delegacemi ekonomů po druhou polovinu roku 2018. Co se týče delegace do Spojených států, diskutovali jsme, kam se pojede a co se tam bude projednávat. Žádné připomínky k návrhu bylo rozhodnuto eh, nenahrazovat místa, která neobsadí skupina EKR. Delegace do Číny. Hovořili jsme o předběžném návrhu programu Koordinátoři byli pozváni zaslat návrhy k programu před 29. týdnem. Totež se týkalo diskuse o delegaci, delegaci do Itálie. Schůze koordinátoru koncem července se také zaobírala ekonomickým řízením, economic governance. Hovořilo se Eh, o mandátu ředitele EFSI koordinátoři se rozhodli, jak pokračovat. Setkání se zástupci národních parlamentů bylo znovu potvrzeno na dny 8. a 9. října. A v neposlední řadě pod touto hlavičkou se hovořilo také o Řecku a bylo rozhodnuto začlenit záležitost posíleného dozoru agendy na příštích zasedáních, jak na zasedání koordinátoru, tak odděleně ještě také na pracovní skupině FA. Akty přenesené pravomoci a jiné implement, jiná implementační opatření mm, bylo rozhodnuto, že se e, o tom nebude jednat na našem zasedání 8. října. Petice. Konátoři byli vyzváni Eh, aby zaslali eventuální petice před 29. týdnem a mm, v neposlední řadě, a to bylo projednáváno pod bodem různé na zasedání koordinátorů, diskutovali jsme, vyměňovali jsme si názory a dohodli jsme se, že do agendy, do programu příštího programu začleníme také rozhodnutí žádosti obmocmana 1697 lomeno 2016 lomeno NA a ANA, pardon. Toliko tedy k oznámení, co se dělo na koordinátorech a teď zahájíme bod číslo 3 a to je snížení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí. E, náš výbor je zde zapojen pouze vypracováním stanoviska. E, příslušný výbor je Envy a to bych vám už rád řekl, ekonomy musíme hlasovat o stanovisku už 24. září eh, vzhledem k napjatému krátkému času, aby potom mohli rozhodovat na Envy. To znamená, dnešní diskusi nejprve zahájíme šestiminutovou zprávou naší zpravodajky. Barbary Kapl, máte slovo. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Eh, snížení dopadů plastových produktů na ekologii, tak se na životní prostředí, tak je název stanoviska, to je strašně důležité, protože 500 tisíc tun plastu se ocítá v mořích a tendence stoupá. Plastový obvat se stává eh, stále větším ohrožením životního prostředí, rybolovu, turistiky i života občanů. Tento problém je přeshraniční z 20 největších znečišťovatelů mořů, je 18 prahových zemí, čili zemí s rozvějící se ekonomikou Indie, eh, Čína, Indonésie, Vietnam, ale také USA patří k největším znečišťovatelům plastu a před 80 odpadu plastu pochází z těchto 20 zemích z něž naštěstí ani jedna není země EU. A to už mě vede k prvnímu závěru. Musíme přispět zabránění znečišťování moří, musíme mít globální přístup a je třeba mít opatření na úrovni K7, G20, OECD, globálního partnerství a také eh, dodržovat cíle OECD, tr, eh, soustředící se na trvale udržitelný rozvoj. Za druhé je třeba posílit Ehm, oběhové hospodářství, aby se snižovala kvota eh, plastového odpadu na 30 eh, protože eh, v USA bohužel toto číslo ještě daleko nebylo dosaženo a Evropská unie plánuje 50% cíl pro roku, do roku 2025 a do roku 2030 ještě snížit plastový obvat a k tomu také přistupuje od případ plastových eh, tašek, který má plošně začít platit od roku 2019 eh, byla vypracována studie, která identifikovala hlavní znečišťovatele eh, a tady byly identifikovány produkty jako například ehm, jak jako vajgly, cigaretové zbytky, eh, různé zbytky přístrojů a to vše se nabaluje s plastovými odpady a to všechno potom činí 70% veškerého odpadu. Komise navrhuje celou řadu opatření, jak do roku 2030 snížit plastový odpad o více než 50%. Eh, mm, to znamená zakázání jedno mm, plastových výrobků na jedno použití, eh, podněty eh, pro podnikatele, eh, odevzdávání těchto škodlivých produktů a také eh, speciální vybavení pro rybolov. Komise do roku 2030 chce 2,6 milionů tun CO2 uspořit a to by vedlo k dalším úsporám. Máme tady také 510 milionů, které bude stát odstraňování tohoto odpadu. A mohli bychom 6,5 miliard eur uspořit na základě nových opatření. A pro rybolovná opatření komise počítá s náklady 0,6 Komise zatím nemá čísla eh, ze strany výrobců. A to mě vede k mému třetímu závěru, a to je zohlednění ehm, proporcionality. Eh, proporcionalita při zákazu eh, plastových produktů na jedno použití. Eh, více než 50 tisíc podniků zaobírajících se výrobou plastů Mm, potřebují čas na vývoj a vyrobení nových produktů. A proto na základě návrhu, který byl vypracován, z mého pohledu není možné jim dát povinnost, aby to začali okamžitě uplatňovat. E, také ale je třeba e, zvýšit odpovědnost výrobců, ale zatím ještě neexistuje odpovídající studie dopadu. Proporcionalita pro realizaci nových norem a ekologických standardů pro biologickou vysokou rozložitelnost dotyčných produktů. V rámci Horizontu 2020 250 milionů eur bylo dáno k dispozici na strategii do oblasti plastu a k tomu má přijít ještě dalších 100 milionů do roku 2020. Tady je ještě prostor pro vyjednávání příštího rámce 2021 až 2027. Podle propočtů to eh, nezvýší jenom konkurenceschopnost produktu eh, a podniku, ale mohlo by to dokonce eh, znamenat vytvoření nových pracovních příležitostí. Je třeba osvětově lepš, zlepšit také povědomí lidí a máme tady obrovský potenciál v této oblasti, ale tady proto potřebujeme také určité hlavní směry, ale také různé pobídky, například pro systémy hromadného sběru tříděného odpadu. E, já jsem své návrhy zapracovala do předloženého návrhu a těším se na spolupráci se stínovými zpravodaji a pozměňovací návrhy uvítám a v rámci našeho prvního zasedání se stínovými zpravodaji se těším na konkrétní výměnu názorů. Děkuji vám. Děkuji paní zpravodajko. Nyní za EPP na dvě minuty kolegyně Tomč. Děkuji eh, paní Kapel za její práci. To je otázka, která je pro náš promysl plná výzev. A skutečně existují nové výzvy, ale také nové příležitosti. Evropa může opět být na vedoucí místě v oblasti průmyslové a je na čase o tom hovořit a jednat. Směrnice o plastech je dobrá pro životní prostředí i pro naši budoucnost. Ale musíme vědět, že tato oblast, tedy oblast plastu ve životním prostředí je záležitostí složitou a musíme se na ně dívat z různých úhlů pohledu, spotřebitelů i výrobců. A naše skupina podporuje zákaz jednorázových plastů, plastu na jedno použití, ale je třeba, aby se průmysl mohl přizpůsobit, aby na to měl dost času, zejména v oblasti obalů potravin. Ano, potřebujeme takové obaly, které budou efektivní z hlediska nákladů, které nebudou představovat vysoké náklady pro spotřebitele. A pokud průmysl zatím není schopen poskytnout kvalitu, kterou potřebujeme, tak musí dostat o něco víc času. Ale jsem si jista, že je v zájmu všech, abychom dospěli do cíle ale je třeba jim dát čas, aby se přizpůsobili. Také bych se chtěla dotknout vzdělání a osvěty vůči spotřebitelům. Paní Kapel říká, že většina odpadu vzniká mimo Evropskou unii. A proto je velmi důležité, abychom zajistili, že Evropská unie bude v čele nejen doma, ale také za našimi hranicemi. A naši zástupci v globálních informace a všichni musí vědět, že je třeba dbát životního prostředí, pečovat o něj, vzdělávat mladé. A musíme jim říkat, že máme pouze jednu planetu a je třeba o ní pečovat. Závěrem bych chtěla říci, že podporujeme zákaz eh, plastu na jedno použití, ale musíme se na to dívat komplexně a výrobci musí mít čas na přizpůsobení. Děkuji. Ano, děkuji paní Tomč. A další za EKR kolega Luke, prosím. Děkuji, pane předsedo, a děkuji paní Kapl, zpravodajce, za skutečně úžasné shrnutí zprávy, kterou předložila, také s určitými doporučeními, které, se kterými vzal, částečně souhlasím. Předložím pozměňovací návrhy k tak, aby tedy byl ještě tento návrh vylepšen. Je jasné, že je to důležitý problém, pokud jde o environmentální aspekty v souvislosti s ekonomickými dopady a je správné, že výbor Ekon se eh, vyjadřuje tedy svoje stanovisko z ekonomického hlediska k tomuto a měl by přispět k vhodnému řešení problému znečištění našich moří, oceánů a pláží plastovými odpady já nebudu eh, opakovat ty správné připomínky paní Kapl. Samozřejmě je to problém, který přesahuje hranice EU a ve smyslu mezinárodní spolupráce je skutečně nutné najít udržitelné řešení. Toto je samozřejmě velmi obtížný postup dosáhnout toho, protože některé velké znečišťující země jsou tedy mimo EU a tam chybí určitá vůle. Nyní však EU také přispívá k tomuto znečištění, takže je důležité, abychom pouvažovali také o tom, co můžeme v rámci EU udělat aby opravdu tento dramatický podíl znečištění moří a pláží se snížil. Myslím si, že tento návrh předložený komisí je dobrý, má však některé slabiny ještě, o kterých musíme hovořit v naší spolupráci se stínovými zpravodaji z ostatních frakcí. A rád bych se soustředil zde na návrh týkající se rozšířené odpovědnosti výrobců což, který považuji za obzvláště problematický ze dvou důvodů. První důvod je, že rozšířená odpovědnost hm, výrobců vlastně nepředstavuje problém těch původců eh, znečištění, protože to je vlastně jev, který vlastně souvisí s chováním spotřebitelů co vlastně nemůžeme spravedlivým způsobem nějak zohlednit u výrobců ve výrobcích. Paní Kaplo o tom správně hovořila, ale samotná tato rozšířená odpovědnost výrobců nemůže stačit k tomu. To by zase zatížilo ještě dále spotřebitele, tedy, pardon, výrobce ale samozřejmě musí spotřebitelé také změnit své chování a toto podle mého názoru nebylo dostatečně zdůrazněno v návrhu komise. Druhý návrh, který považuji v této souvislosti za problematický, souvisí s těmi trhy, kde plasty tedy jsou součástí, jednak tedy pro používání a také pro import, takže do jisté zde je otázka, jak tedy eh, to, co bude se konkurenceschopností těch eh, společností, které mají tedy sídlo v rámci EU a mimo EU. Mě nemělo by to být takové opatření, zase které by zatížilo domácí, na domácí společnosti EU, protože potom aby, protože ty spod, produkty, které se dovážejí, můžou, mohou být ještě škodlivější a mohou mít ještě horší dopady na životní prostředí, takže nemělo by to příliš zatěžovat eh, tyto domácí věci. Toto je určitý nedostatek, určitý deficit v návrhu komise, možná by to komise měla ještě rozšířit a nejsem o tom teď ještě přesvědčený a myslím si, že ještě musíme vést šir, rozšířenou diskusi s ostatními stínovými zpravodaji, zejména o těchto problémech. Děkuji. Děkuji a další za ALDE kolegyně Věrik. Paní Kapel, paní, pane předsedo, milí kolegové, velmi vítám návrh eh, komise a také návrh příspěvku kolegů z Envy. V nedávných letech se stále více ukazuje, jaký je dopad plastu na naše životní prostředí. Odpovědnost eh, nenáleží pouze na výrobcích nebo na spotřebitelích, ale na nás všech. A jakékoliv řešení musí být strukturální, globální a v, ve spolupráci s příslušnými zúčastnými stranami. Souhlasím, že je třeba aktivně snížit spotřebu některých plastů na jedno použití. Avšak nemůže se tak stát ze dne na den. A pouze když může být výrobek nahrazen dostupnou alternativou, které jsou prospěšnější pro životní prostředí. A tady se obracíme k vědě, která usilovně snaží, se snaží o vytvoření biorozložitelných náhrad. Je důležité, aby tyto plasty na jedno použití byly recyklovány. A to vyžaduje správnou rovnováhu mezi povinnými požadavky a efektivní ekonomickou motivací. Nezapomínejme, že plastová výzva představuje také celou řadu ekonomických přežitostí. A co je víc, vítám některé příspěvky paní Kapl. Vítám pružnost, kterou mají české státy při naplňování regionálních politik. Avšak pokud jde o označování a dalších požadavcích, musíme zajistit jednotu v zájmu efektivity, transparentnosti a správného fungování vnitřního trhu. Milí kolegové, dokážeme vyřešit problém plastů a určitě se nám to povede. Děkuji mnohokrát a teď Gue, vidím, že tady kolega Love Bamel, chcete hovořit za GUE, protože jinak se nám nikdo nepřihlásil? Ano. Ano, četla jsem si teď tu věc k budoucnosti Evropy. Ne, to je až příští dal, další den. My teď hovoříme o plastu. Já se omlouvám. No, měla jsem ten dojem, ale na chvilku jsem prostě nějak ztratila přehled, byla to chyba, tak se moc omlouvám. Dobře, takže někdo zaguje k tomuto bodu. V tom případě dovolte, abych se zeptal, zda v rámci Catch the Eye někdo má zájem vystoupit v diskusi. Není tomu tak. Eh, tak ženy eh, mají ještě vyšší náskok nad muži 6 k 2. To znamená, že teď dostane ještě paní zpravodajka na minutu. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chci srdečně poděkovat stínovým zpravodajům. Domnívám se, že obsahově mm, jsme si velice blízko, máme stejný přístup k tomu problému, že je to globální problém, který je třeba řešit globálně samozřejmě že v této oblasti samozřejmě potřebujeme na úrovni členských států harmonizované normy eh, ve státech, ale i na evropské úrovni. Ideální by bylo, kdyby to bylo ještě na mezinárodní vyšší úrovni. A samozřejmě, co se týče té rozšířené odpovědnosti zástupců průmysl, to je samozřejmě veliký úkol. My se na to intenzivně budeme dívat i v diskuzi se zástupci komise a se stínovými zpravodaji a dospějeme eh, k nějakému návrhu, který vám předložíme, jak si myslíme, že by se k tomto roz, touto rozšířenou odpovědnosti má naklad, ale bohužel jenom k 6. září je lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů, protože 24. září se má hlasovat. To znamená, že i náš postup eh, setkávání se stínovými zpravodaji eh, budeme postupovat ad hoc a velice rychle se budeme scházet, abychom prostě všechno zvládli do toho hlasování 24. září. Děkuji mnohokrát a už teď se, eh, vám děkuji všem za tu disponibilitu krátkodobě se domlouvat na dalších setkáních. Dovolte ještě jednu informaci do 24. pozměňovací návrhy, to je velice krátké, ale když se podíváme na tu lhůtu, že eh, tomu tak bude, tak prosím pěkně ty návrhy. Pan předseda se omlouvá, ano, omlouvá se pan předseda do 6. září, lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů a pouze v angličtině, prosím pěkně. A teď jdeme k dalšímu bodu programu a to je stav diskuse u budoucnosti Evropy. Eh, tady rovněž dáváme pouze návrh stanoviska. Eh, příslušným výborem je AFKO, který za sebe zpracuje potom závěrečnou zprávu, o které bude hlasovat 21. listopadu na svém zasedání. Spravodajkou za výbor Ekon je naše kolegyna, kolegyně Ivana Maletič z Evropské lidové strany a nejprve dostává tady slovo na pět minut. Děkuji mnohokrát. Ve stanovisku vítám přístup, který se objevil při plénu s premiéry hlav, z hlavami států o budoucnosti Evropy. A v kontextu ekonomických politik toto stanovisko je přejitostí zdůraznit opět, jak je důležité podpořit dokončení procesů, které byly zahájeny před mnoha lety u některých z nich jako je dokončení bankovní unie, potřeba zajistit otevřenost a rovné zacházení všech členských států, které se podílejí na bankovní unii, dokončení kapitálové unie, tr, unie kapitálových trhů, prohlo, prohloubení EMU, zachovat stabilitu společné měny, zajistit konvergenci a fiskálních trhů a podniknout další kroky při rozvoji ESM a společných pojistek pro fond společného řešení krizových situací. A nad rámec těchto procesů také máme na paměti, že investice a odpovědná fiskální politika i realizace strukturálních reform jsou tři pilíře pro dosažení udržitelného růstu. A ve stanovisku uvádím i program Invest EU, který je velmi vítán, protože naváže na EFSI a zajistí nové investice ve výši 30 miliard euro. A bude zaměřen na riskantní projekty a na rychlý rozvoj začínajících podniků. Strukturální reformy a jejich podpora je důležitá, protože v tomto výhledu to byl pilotní program a počet požadavků na podporu z členských států rychle překonal plánovaný rozpočet. Nový program podpory reform by měl být podpořen a v novém víceletém finančním rámci bychom měli také vytvořit souvislost s evropským semestrem a realizací doporučení pro jednotlivé státy. V tomto stanovisku bychom také měli zdůraznit význam vytvoření jednotné oblasti DPH v Evropské unii a jednotného systému DPH. My se tím zabýváme 25 let a je konečně na čase snížit náklady na soulad s normami z hlediska podniků, snížit míru podvodu na DPH a posílit jednotný trh tohoto cestu a vytvořit lepší podnikatelské prostředí pro přeshraniční obchod. Také chci zdůraznit, že jsem byla trošku překvapena, když jsem eh, si prošla zprávu výboru AFKO o budoucnosti Evropy, protože v řadě bodů eh, řeší témata ekonu. A myslím, že bychom měli být přísní. To je skutečně věc, kterou bychom měli projednávat tady v ekonu a oni by to měli vzít na vědomí. A neměli by mít všechny ty prvky ve vlastní zprávě. Děkuji mnohokrát. Děkuji Ivano a za zastoupení kolegy má v rody Děkuji, pane předsedo. Děkuji panu zpravodaji za tuto prezentaci. Kostas Mavridis mě tedy požádal, aby hovořila jeho jménem. Omlouvá se, že zde nemůže dnes mezi námi být. Připomínky, které chtěl vyjádřit, jsou různého rázu. Zejména se domnívá, že veškerý ten přístup našeho výboru, jeho přispění k práci výboru AFKO musí eh, vlastně jít nad eh, rámec kvantitativních aspektů těch otázek, které jsou, jsou zde nastoleny, otázky kvalitativních kritérií a zejména sociální ukazatele, to je skutečně zásadní věc. O konk- ohledně konkrétních bodů by rád doplnil návrh zpravodajky a zejména tedy pokud jde o bankovní unii, tak vítá myšlenku záchrané sítě která, se zde, která je zde zmíněna a je překvapen, chtěl by to opravit, že otázka záruky kladu, jak se byla zamlčena, opomenuta, ale přitom by to mělo být tedy součástí těch eh, doplnění k bankovní unii ohledně evropského semestru, tak tam se domnívá, že pokud jde o program strukturálních reform, tak otázka vlastně ownership a vyjádření těch eh, specifických doporučení pro jednotlivé země patří k aspektům, které by se měly dále prohloubit, zejména otázka ekologického přechodu a zapracování ekonomických, sociálních a environmentálních kritérií do vývoje společnosti. Je toho názoru, že otázka pilíře sociálních práv by také měl být, měla být zapracována do eh, záležitostí, kterými se zabývá náš výbor a myslí si také ohledně otázky ekonomických a sociálních rozdílů v eurozóně, že to je také aspekt, který by se měl více prohloubit. I zde by se měla zahrnout kvalitativní kritéria a pokud jde o fond soudržnosti, tak se domnívá, že veškeré propojení s hospodářskou zprávou v rámci hospodář, jako evropského semestru by byl pro, v protikladu, tedy soudům eh, soudržnosti. Takže toto velmi stručně k návrhům, které předkládá kolega Mavridis s tím, že samozřejmě toto téma daleko přesahuje pouze ekonomické téma a patří do vole také do volebních témat. Každý vlastně musí eh, vyjádřit své stanovisko a jasně formulovat svou vizi na ekonomické a měnové unii a jaká bude celková vize, kterou tedy zapracuje do své příští volební kampaně. Děkuji. Děkuji. Kolegyně Beres za EKR R. Connelly za ALDE. Vidíte, zde jste nevidím. Zas, za, v zastoupení kolegy Celera dávám na tři minuty slovo kolegyně Kellerovi. Děkuji, pane předsedo e KR. Pan Zíle se omlouvá, místo předseda za e KR. já přečtu jeho prohlášení. Pan Zíle děkuje zpravodajce Ivaně Maletič za její práci. Pan Zíle souhlasí, že mimo jiné kapit- Unie kapitalových trhů musí být doplněna a některé reformy na úrovni eura jsou vítané. Současně pan Zile si přeje, aby stanovisko více zastupovalo heterogenitu názoru na toto téma. Ano, řada chce prosazovat další federalizaci Unie. A pak je řada z nich, kteří si to nepřejí ne každý, ani většina těch, kteří jsou proti bezpodmínečné federalizaci EU, nechtějí buď opustit, nebo chtějí rozpad Unie. Pokud chceme upřímně diskutovat o budoucnosti EU, musíme se vyrovnat s tím, že zde jsou často rozporné názory. A konkrétně pan Zíle si myslí, že zklamáním, že ve slovo soudržnost není uvedeno ani jednou mezi ideály. A jsou to současně výzvy na kon- konvergenci politických, fiskálních, ekonomických politik. A to by nebylo možné bez dokonalení životní úrovně nových členských států EU. Další věc, která stojí za zdůraznění, je volání po, po prohloubení EMU. Ale musíme mít na paměti, že je řada zemí, které jsou mimo eurozónu a některé pravděpodobně nikdy nevstoupí do eurozóny. Eurozona v budoucnosti musí být přizpůsobivá, neměla by rozdělovat země na kategorie a vytvořit takzvanou Evropu nižší rychlosti. Pan Zile se těší na plodnou diskusi a konstruktivní práci. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám, pane Luke, za Alde. Kolega Kornile to není. Kolega Giegold za zelené rovněž ne, takže teď dostane slovo Gue, paní kolegyně Lopez, prosím pěkně. Děkuji, pane předsedo. Jak zpráva předložená AVKem, tak stanovisko, které, pro které, za které zodpovídá náš výbor, znamená, že toto není pokračuje. Toto není to, co by to mělo být, protože tady je třeba zaobírat se příslušnou logikou a ne ztrácet perspektivu, protože Airbag Evropa ztrácí v současné době perspektivu. My za prvé jsme velice zneklidněni eh, přístupem, který se volí pro řešení rozpočtu Evropské unie, stejně tak jako reforma vlastních zdrojů. Parlament musí trvat na ideji, že současný rozpočet je nedostatečný pro aktuální potřeby evropských občanů a proto je třeba docílit více prostředků jdoucích do sociální oblasti. Kromě toho nad všechna prohlášení rozpočet ztrácí schopnost v oblasti solidarity a přerozdělování prostředků a soustředí se na sekundární témata. My se domníváme, že bankovní unie, unie kapitálových trhů musí více reflektovat tyto záležitosti. Nebude nám nic platná jakákoliv unie kapitálových trhů. No a co se týče eh, Evropské hospodářské a měnové unie, je třeba eh, dokončit unii, ale není možné ignorovat diskusy týkající se nedostatků eura jako takového a nedostatku mechanismů pro dodávání správných reakcí na šoky, ke kterým jistě bude docházet i nadále. Je třeba zaobírat se lepším řízením eh, hospodářských krizí, než způsobem, k jakému to, jakým tomu docházelo v minulosti. Část společnosti má obavy z rostoucí nerovnosti v Evropě a my Musíme přece říct, že posílení Evropské unie je dobrou ideou, ovšem musíme zvažovat konsekvenci současného modelu, který je vinen na těch negativních jevech, kterými v současné době trpíme. Podmínky pro konstruktivní příspěvek pro občany znamená, že si musíme klást mnoho otázek, ale především dospět k tomu, že staré, stará pravidla jsou součástí problému a proto je třeba řešit nová, hledat, pardon, nová řešení. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát. A teď se ptám EFDD. A kolegy, zda se chce chopit slova, není tomu tak. Dobrá, za ENF eh, tady nikoho nevidím, eh, takže v rámci Catch the Eye ještě dávám příležitost. Chce se někdo vyslovit k tomuto bodu? Není tomu tak. V tom případě eh, se zeptám paní zpravodajky, zda by chtěla ještě něco říci na závěr. Je tomu tak? Ano. Takže prosím pěkně má slovo kolegyně Maletič. Děkuji. Chci poděkovat všem kolegům za příspěvky do diskuse a chtěl bych zdůraznit eh, omezení prostoru. Pouze obecné prvky byly zdůrazněny ve stanovisku. Jsem si jistá, že v následujících týdnech společně doplníte ty scházející části, ale stejně důležité eh, součásti stanoviska které zatím nezazněly. A také bylo uvedeno, že potřebujeme pojištění vkladů zmínit a EDIS a také ekonomickou sociální divergenci, soudržnost a konvergenci. To jsou určitě témata, která budou zahrnuta v následujících týdnech a které bude možné doplnit. A jako členka REGI tam se velmi hluboce zabýváme soudržností a kohezí a proto jsem nechtěla uvádět konkrétní věci právě zde v tom stanovisku. Děkuji kolegyně Maletič. Já ještě stručně za sebe pozměňovací návrhy do 12. září, 5. listopadu diskuse vol, vol, vol a hlasování v Ekonu 5. listopadu tím přecházíme k bodu číslo pět: Společný systém daně z přidané hodnoty, pokud jde o dobu použití volitelného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání některého zboží a poskytnutí některých služeb s vysokým rizikem podvodu a mechanismu rychlé reakce proti podvodům v oblasti DPH. Dnes dnes začneme tedy diskusí návrhu o návrhu zprávy. Náš sprav, naše zpravodajka za EPP je Sirpa Pietekainen. Ona zde dnes bohužel není, takže bych, než přečtu tedy prohlášení za ní, tak bych stručně schrnul pozadí dealt with under simplified procedure rule 50 given the committee's high workload and that the proposal k vysoké zátěži bylo rozesla, byl rozeslán návrh 17. června a obvykle 10 pracovních dnů po rozeslání je hluta pro námitky, ale vzhledem k letní přestávce byl mimořádně prodloužen až do 6. září do konce pracovní doby. Poté to bude navrženo na první říjnové plénum. Takže není prohlášení paní Zirpy Pětikajnen je následující. Milí kolegové, viděli jste návrh zprávy směrnice o platnosti nepovinného mechanismu přenesení daňové povinnosti za účelem boje proti stávajícím podvodům. Návrh je prodloužit za prvé možnost členských států používat eh, ten mechanismus přenesení za účelem boje proti stavěcím podvodům do daní zboží a poskytnutí služeb podle článku 199a směrnice o DPH a za druhé možnost používat mechanismus rychlé reakce za účelem boje proti podvodům. Tato opatření se ukázala jako užitečná pro členské státy, jako cílená nepovinná opatření a mají vypršet 31. prosince 2018. Jejich prodloužení do 30. června 2022 umožní členským státům nadále využívat tyto efektivní nástroje pro řešení stávajících podvodů rychle a také to nabízí rychlejší řešení u rozsáhlých typů podvodu. Vzhledem k tomu, že tento návrh zavádí poměrně technické opatření prodloužení stávajícího režimu a vzhledem k tomu, že se odhaduje, že nebude mít negativní dopad na rozpočet Unie, nemělo by to vyvlávat politické obavy. Tudíž vzhledem k tomu, že je to politicky nesporné, navrhuji paní Pietikäinen, abychom postupovali podle zjednodušeného postupu, který by také dodržoval omezený čas a zdroje našeho výboru vzhledem k velké zátěži do konce mandátu. Paní Pietikäinen navrhuje, abychom podpořili návrh komise a děkuje nám všem za naši spolupráci. Tolik prohlášení naší nepřítomné zpravodajky a nyní dám slovo naším stínovým. Nemám tu nikoho za SAD. Pervoš bere se ujme slova. Ano, já budu stínová stínového. Náš stínový zpravodaj Hulceny se omlouvá za nepřítomnost, sdílí stanovisko Sirpy Pětikajnen pokud eh, jde o zcela technický návrh a ať už je opodstatněnost eh, hodnocení tohoto mechanismu reverse charge a při nepřítomnosti trvalého režimu pro DPH technický návrh komise, aby se umožnilo členským státům, které to používají v boji proti podvodům na DPH, aby mohli využívat tento režim až do poloviny eh, roku 2022 se nám jeví jako přijatelné a proto nebudeme proti tomuto rychlému schválení návrhu komise. Ale je to přesto příležitost připomenout, nakolik pro naši skupinu vstup v vypracování a dokončení a vyjednání a vstup v platnost eh, definitivního režimu u DPH je naléhavým prvkem naší strategie v průběhu tohoto volebního období. Děkuji mnohokrát, Pervanš za SAD. Další byla Kay Swinburne za EKR, ale za EKR to nikdo není. A Ale ano, přesto zastupuje tedy Kornile. Děkuji, pohovořím za pana Kornie, který je stínový. Děkuji paní zpravodajce Sirpě Pětikajnen. LD předloží konkrétní návrhy, aby přinesla nové náměty, které budou konkrétní urychlit legislativní proces, zejména příliš dlouho hovoříme o unii, unii kapitálových trhů. A v následujících týdnech pan Kornie velmi rád bude pracovat se spravodajem či spravodajkou. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Dívám se na zelené, nikoliv, ne. Paní zpravodajka to tady není, ani nikdo, kdo by ji zastoupil, to tež platí pro GUE. V tom případě se zeptám EFDD, kolego Mono, chcete něco říci? Ne, děkuji. Za ENF tu rovněž nikdo není. V tom případě se zeptám, zda v rámci Catch the Eye eh, si někdo přeje se vyjádřit. Není tomu tak. V tom případě dovolte, abych vás informoval o tom, že stejně, jak už jsem se zmínil, 6. září doběhná lhůta pro předkládání pozměňovacích návrhů 1. října to půjde do pléna a Těším se na další diskuse těchto témat s vámi. Vlastně teď velice rychle můžeme tím pádem přejít k bodu číslo 6, ale podle indikativního pořadu našeho jednání eh, je naplánováno projednávání bodu 6 až na čtvrtou hodinu. A protože tady v současné době ještě nevidím ani zpravodaje, ani většinu stínových zpravodajů, Eh, přerušuji naše zasedání do 16. hodiny.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 but then if yeah, yeah. yeah. Um, tak, jak jsme se dohodli, čtyři hodiny, zahájíme opět naše jednání výboru Ekon. A teď máme bod 6, zveřejňování týkající se udržitelného investování a rizika udržitelnosti. Projednáváme návrh zprávy máme stanoviska z Emplu, Envy a FAM a Paul Tang je zpravodajem. Pole, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Když jsme se pustili do našeho mandátu, já jsem právě o tom mluvil s koordinátory, byl návrh Unie kapitálových trhů. Ale jakákoliv dimenze a diskuse o udržitelnosti byla nepřítomná, utlumena. A když jsme se dostali k iChecku a byli jsme přáni, aby Evropský parlament mm, upravil legislativu, ale také, aby tlačil komisi, aby to se tím zabývala. A Evropský parlament schválil zprávu o udržitelných financích trochu pozdě, a, ale přece. A návrh, o kterém dnes jednáme, byl už projednáván jako zpráva z vlastní iniciativy. A v této zprávě z vlastní iniciativy Evropský parlament velkou většinou chce povinný rámec due diligence, který bere v úvahu e, zásady odpovědné investování RPMI, ale také pokyny od CD z roku 2017 pro boj proti snoživé informací o institucích investorů. A součástí akčního plánu byly trošku skromnější cíle, které se týkají hlavně zveřejnování. Původní cíl byl zdůraznit povinnosti investora. Povinnost investora nepodnikat, ne, nevzít v poze finanční a také nefinanční faktory. A to můžeme znout pod ten eh, nadpis due diligence. A my víme, jak due diligence funguje a myslíme si, že by měl být povinný pro investory, kteří chtějí vzít v úvahu jak finanční dopad udržitelnosti, ale také nefinanční dopady těchto faktorů. Takže opravdu je možno říci, že tady se snažíme o změnu v celkovém nastavení investorů. Netýká se to jenom financí, ale je to mnohem širší a je to delší časový horizont. Takže s tímto to je jádro zprávy. máme tu na návrh 13, tedy povinnost zveřejnění a due diligence by se neměla omezovat pouze na investice s nějakým cíleným dopadem, ale týká se to opravdu všech finančních produktů, ať už jsou cíle nebo necílené. To je tedy druhá změna, kterou vidím v návrhu komise. A to se týká zveřejnění v rámci due diligence, tak jak to vyjádřil Evropský parlament, ale netýká se to pouze tedy těchto investic, ale vlastně všech investic. A třetí prvek, všichni víme, že důležitou cestou, skrze kterou prostředky vlastně jdou do investic, je bankovnictví. Nejsou to penzijní fundy, poj, pojišťovny a správci aktiv, ale také banky. A práce Petra Simona také zahrnuje ten aspekt udržitelnosti. A je to důležité protože banky jsou velmi zranitelné z hlediska rizika, které ohrožuje udržitelnost. A pokud už jsme si toho vědomi v balíčku bankovnictví, že udržitelnost je otázkou a neměli bychom rozlišovat mezi pojišťovnami, penzijními fondy na jedné straně a bankami na druhé straně. A proto chci zahrnout také bankovnictví a to je právě ten pozměňovací návrh 13. Dále, jak už bylo řečeno ve zprávě z vlastní iniciativy, pokud chcete změnit celkové nastavení, tak je zásadní, abyste skutečně hovořili a jednali stejně. Otázka odměňování a balíček odměňování pro ředitele a správní rady. To také bylo řešeno v pozměňovacím návrhu 33 a je tam uvedeno, že odměňování by mělo záviset na faktorech ESG a nejenom na finančních faktorech. Tedy netýká se to jenom tedy zelenější ekonomiky, a jsou tam také sociální faktory, například eh, porušování lidských práv, eh, neoprávněné získávání půdy. A, a samozřejmě také vyhýbání se daní. Konečně, pane předsedo, měli jsme v Aeropu diskusi o delegovaných aktech a z toho si pamatuju, že tu byl velký odpor vůči zahrnutí delegovaných aktů do IOPu. A my jsme se snažili a nemyslíme si, že to je produktivní přístup a chceme to změnit. Tedy převzít tuto diskusi a spíše než to řešit cestu do regionálních aktů, tak spíše ty požadavky udržitelnosti opravdu uvést do té směrnice o IOPu. Děkuji, pane předsedo, to, je, to jsou ty hlavní změny oproti návrhu komise, ale těším se na tu práci, která by měla proběhnout rychle, abychom to dokázali dotáhnout během tohoto mandátu. Děkuji, Pole. Jako náhrada za Sirpu Pětikajnen má slovo paní kolegyně Maletič. Děkuji mnohokrát a jenom přečtu stanovisko kolegy. Nejprve chci poděkovat zpravodajovi za předloženou zprávu. Dnes diskutujeme Eh, nejprve legislativní návrh trvale udržitelného balíčku. Jsem spokojen, že vidím, že zde je obsažena celá řada klíčových doporučení, které Evropský parlament už vyjádřil ve své zprávě z vlastní iniciativy, která byla schválena v květnu. Trvale udržitelné financování je iniciativa, která pomáhá zmírňovat ekologické, hospodářská a sociální rizika investic. Potřebujeme proto zabezpečit, aby kapitál do investic byl doprovázen postupy eh, pro mírnění rizik. Už jsme eh, s tím začali, je to pragmatický a vítaný přístup. Materiální riziko, která, které souvisí se změnami klimatu a odráží se rovněž na trzích, se eh, stává stále hmatatelnějším a eh, má potenciál eh, představovat riziko pro finanční stabilitu. Tím, že zviditelníme rizika a zajistíme, aby finanční trhy a jejich účastníci si to uvědomovali a zohledňovali to ve svých investičních rozhodnutí, můžeme vytvořit pobídky pro účastníky trhu, a to povzbudí eh, také mm, aktivity ke snižování rizik. Je třeba mít dostatek informací pro pochopení rizik, která, do kterých se investoři pouštějí. Je to důležité proto, aby investoři měli komparativní a spolehlivé informace týkající se dopadu na udržitelnost a rizika jejich investic ale je třeba, aby toto pokrývalo investiční společnosti veškeré velikosti, aby se to týkalo všech investorů. Eh, je to přínosné pouze budeme-li být komparativní a relevantní údaje. Eh, balíček je zapotřebí eh, pro zlepšení finančních trhů, pro podporu přechodu k lokální dekarbonové ekonomice, aby se zabezpečilo, že naše úspory budou zabezpečené do budoucnosti a že dlouhodobé investice půjdou do infrastruktury která eh, bude odolná také změnám klimatu. Je třeba zohlednit zásadu proporcionality při zvažování rizik aby, e, a také e, zemírňovat byrokratické překážky, zejména pro malé a středně velké podniky. Je zapotřebí pragmatických kroků proto, aby opatření nebyla dramatická, ale řádná a přechodná. Těším se na další spolupráci s kolegy zpravodaji a stínovými zpravodaji. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji mnohokrát, Ivano. A kolega Kama Sandalun za EKR. Děkuji, pane předsedo, děkuji taky zpravodaji. V současné době já nahrazuji Sajetovi, který se velice omlouvá, ale vyřizuje, že se těší na spolupráci a požádal mě, abych přečetl jeho stanovisko, které zahajuje samozřejmě díky vám i zpravodaji, co se týče investování do udržitelnosti je dobré vidět, že průmysl jako takový eh, učinil již veliký eh, pokrok, protože i ekologická a sociální opatření hrají vzrůstající měrou roli i zde. Eh, v návrhu zprávy je třeba vytvořit správnou rovnováhu mezi udržitelnými investicemi, ale také zabránit pro to, aby došlo k nějakému eh, je, eh, přístupu podle jednoho vzorce. Je třeba umožnit investorům dobré rozhodování o jejich investicích v rozdílných alternativách eh, investování na trhu E, například za zohlednění diverzity, tedy rozdílnosti průmysl e, v rámci tohoto legislativního kroku, e, co se týče také zohlednění malých kapitálových fondů a dalších, je třeba uvědomit si, že je třeba učinit pro vše, pro flexibilitu, abychom umožnili flexibilní přístup investorům Said Kamal je rovněž rád, že vidí tady uznání té udržitelnosti v návrhu zprávy, která se týká zejména ekologických faktorů. Je tady specifický bod, Said se domnívá, že je třeba začlenit oblasti sociální odpovědnosti v oblasti udržitelnosti a rozšířit fokus ohlednění také na holistický přístup k udržitelnosti, tedy též na ekologické a sociální aspekty jako boj boj proti exkluzi sociální a tak dále. A v tomto kontextu se domnívá, že by to bylo významným příspěvkem této zprávy. Se eh, se také zaobírá inkluzí bankovní. Domnívá se, že je důležité, aby banky platili, eh, pardon, věnovali větší pozornost těmto faktorům, ale v rámci tohoto legislativního návrhu, tak jak vidíme, Eh, i například v jiných diskuzích o legislativních typech investicí existují tady ještě rozdíly mezi úvěrovými ústavy na jedné straně, investičními podniky na straně druhé a to je důvod, proč tady máme oddělenou legislativu pro tyto oblasti a EKR si uvědomuje, hm, že tady nemůže být jenom jednorázový přístup, aby to tady nebylo příliš problematické. My se těšíme na další spolupráci. EKR by ráda viděla takový výsledek tohoto tématu, který umožňuje investory, bude umožňovat investorům dělat o pokroková rozhodnutí a těší se na spolupráci se spravodajem a stínovými spravodaji a těší se na konstruktivní výsledek tohoto tématu. Děkuji mnohokrát, Sandere. Doteď tu byla ještě kolegyně Gírek za Alda, ale v současné době tady není, takže budeme postupovat dál podle seznamu kolega Gigold, který zde zastupuje kolegyně Gato. Ano, přesně tak to je, pane předsedo dostal jsem poznámku, kterou bych měl přečíst od Moli. No, řekl bych, taky bychom mohli jednoduše říci, výborně, Pole, souhlasíme s tebou ale ona mě nežádala o to, abych to tak udělal, takže přečtu to, co napsala. Vítáme snahy zpravodaje pro posílení těchto požadavků na udržitelnosti pro účastníky finančních trhů. Naším sdíleným cílem je mít takový režim, který umožňuje srozumitelné a mm, relevantní informace, ale také nejenom pro účastníky trhu, ale pro ty, kteří poskytují služby do této oblasti a kteří s nimi musí operovat v, v každodenních rozhodování. Pozitivní změna mm, eh, v tomto návrhu je zaznamenána díky definici rizik udržitelnosti a také zlepšení popisu udržitelného investování. Vítáme, že návrh se snaží zabezpečit, že skutečný svět zohlední ekologická i sociální rizika udržitelnosti ve svých investicích. A těšíme se na inkluzi bank do tohoto tématu je třeba, abychom nejenom se nesnažili poškodit princip udržitelnosti, ale abychom poskytli pobídky eh, pro více investic do udržitelnosti. Těšíme se na další spolupráci se spravodajem a stínovými spravodaji na dalších návrzích, které posílí zohlednění tohoto rizika udržitelnosti. Děkuji mnohokrát. Děkuji. A nyní by byl na řadě Metkásy za Goe, ale nevidím ho, takže opět požádám kolega Mono za ENF, jestli chce ně, za EFD, pardon, chce něco říct, nechce za ENF, nikoho nevidím, takže ještě jednou dávám slovo panu zpravodaji. Takže bylo to velmi rychlé kolo jako, a děkuji kolegům, že přišli a že přečetli to prohlášení. Děkuji mnohokrát. Vážím si toho. Chci stručně říci v této fázi debaty, že se těším na konstruktivní diskusi a myslím, že už jsme měli důkladnou, rozsáhlou diskusi, co se, pokud jde o zprávu z vlastní iniciativy. Zahrnuje udržitelnost v zeleném slova smyslu, ale také sociální a také pokud jde o řízení. A souhlasím se Sirpo Pětikedem, že nám jde o průlomovou iniciativu a chceme skutečně, aby finanční sektor se změnil a směřoval k udržitelnosti v širokém slova smyslu. A pro mě to také zahrnuje banky. To je důležitý kanál a je to tak trochu zvláštní, když hovoříte o tak velkém zapojení penzijních fondů a ne bank. Ale souhlasím, že jsme na to zvyklí v parlamentu, vždy se zabýváme proporcionalitou. A není to nikdy prostě něco, co by bylo univerzální ve svém pojetí. A ten obecný přístup by měl také zahrnovat eh, faktory ESG pro každého výrobce a pro každý produkt. Ale jak u toho budeme postupovat, nebude identické pro každý produkt a každého výrobce. Takže bude to stručné, pane předsedo. Děkuji vám, těším se na další diskusy. Děkuji, kolegyně, kolegové. Já bych chtěl pouze říci, že lhůta pro pozměňovací návrh je 12. září, 18. října budeme, povedeme rozpravu o pozměňovacích návrzích a 5. listopadu budeme hlasovat ve výboru EKON. Takže toto bylo k bodu 6 oba zpravodajové k bodu 7 ST Delange a předseda Roberto Gualtieri tady zatím nejsou jsou. Kolega Gvaltieri by měl přijít v 16.30, pokud vím. Takže po druhé přeruším naši schůzi a budeme pokračovat v 16.30, tak jak bylo uvedeno na indikativním časovém plánu. Děkuji.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

Dear colleagues, let's resume our work. Tak se zase pustíme do práce a přejdeme k bodu 7 našeho pořadu jednání. Jak víte, společná rozprava o obou legislativních návrzích balíčku MPL, nařízení o minimálním krytí ztrát pro nevýkonnou angažovanost a směrnice o poskytovatele té úvěru kupujících úvěru a vymáhání kolaterálu. A jak víte, máme dva spoluspravodaje, jsem jedním z nich, a Esther de Lange je druhou spoluspravodajkou, takže to bude dobrá příležitost se bavit mezi námi, mezi spoluspravodaji. Měli jsme možnost, neměli jsme možnost se příliš vidět, takže to bude velmi otevřená první výměna názorů. A spoluspravodaje mají každý 8 minut a Aster asi zahájí, prosím. Určitě. Děkuji za kolegy, kteří jsou zde přítomni, protože si myslím, že je to důležitá diskuse. Je to otázka všichni víte, že ve sdělení komise o dokončení bankovní unie z 2015 se do, toto dostalo na jedno snížení rizika, sdílení rizika, které by mělo probíhat paralelně. A z tohoto sdělení eh, máme dvě věci na stole, které se týkají snížení rizika. Jednou z nich je obezřetnostní řešení angažovanosti státního rizika a dále snížení nevýkonných eh, angažovaností. A o tom hovoříme dnes, nevýkonných tedy expozic. Jsou to v podstatě dva návrhy nařízení a směrnice. Já se soustředím na tu první. Mám několik poznámek k té druhé. Tedy pokud je o nařízení, ten za cíl zahrnout eh, ustanovení, které týkají odpočtu vlastních prostředků bank, pokud eh, tedy ty nevykonané expozice nejsou dostatečně pokryty. O to se tady snažíme a já dnes očekávám, že uslyším širokou škálu názorů spolu s pravodajové eh, si vyměnil podrobné stanovisko k tomuto nařízení ještě před létem, ale některé věci musíme eh, dořešit a bude dobré tedy vyslechnout kolegy. Proto v zásadě vám, vás seznámím s hlavními problémy, které jsou na stole. Za prvé, tedy poměr té expozice, která má být pokryta, má se časem zvýšit, tedy spíše na konci to časového období, anebo to má být lineární. Může být také pravdou, že čím delší je expozice nevýkonná, tím je pravděpodobnější, že nebude splacena na závěr. Na druhé straně možno říci, pokud vidíte, že se blíží problém, proč jej neřešíte rovnou a nezačnete to tedy řešit. Takže to je ten lineární problém a nečekat na to, až ten problém naroste. To je jedna věc. Druhá otázka. Rozlišujete mezi důvody, proč je expozice nevýkonná. To znamená, jak komise rozlišuje, rozlišujete mezi těmi expozicemi, které jsou 90 dnů za splatností, anebo ty, které jsou nevýkonné z jiných důvodů v ovozovkách. Já skutečně nevěřím, že by bylo možné to jasně rozlišit, protože expozice, které jsou nevýkonné z jiných důvodů, mohou také, nebudou také pravděpodobně splaně, splaceny po té 90-denní lhůtě. A problém, který je nesporný, a ty také, tyto expozice existují, to je rozlišení mezi zajištěnými a nezajištěnými nevýkonnými expozicemi. Komise nám říká, že máme rozlišovat, s tím souhlasíme, avšak existují různé názory o míře ambic v těchto dvou skupinách nevýkonných expozic. Co se týče let, počtu let, po jaké budete řešit tento problém, pokud eh, zahrnu i SSM, od dvou do pěti let u nezajištěných nevýkonných expozic a až sedm až dvanáct let u zajištěných nevýkonných expozic. A potom je tu otázka míry celkového pokrytí. Je to 100% v obou případech, u zajištěných a nezajištěných, anebo to budete rozlišovat méně pro ty zajištěné nevýkonné expozice a to, co je na stole, je rozpětí 70 až 100 A o tom je třeba jednat. Další otázka. Budete doplňovat další rozlišení do této diskuse, například rozlišení mezi eh, tedy průběžnými a uplynulými eh, problémy. Nebo například rozlišení mezi opatřeními, která jsou životaschopná, neživotaschopná. Bylo by asi v zájmu bank možná pouze životaschopná opatření pro zajištění a otázka je, zda toto rozlišení je nutné. Já mám osobně pochybnosti pro EPP, ten systém má být spravedlivý. Ano, rozlišujeme v těch podmínkách, pokud jde o rychlost a míru ambic u zajištěných a nezajištěných nevýkonných expozic, ale měl by být také schůdný. A prozatím to, co na, dáme na stůl, jsou tyto dvě kategorie. Komise rozlišuje čtyři kategorie a pak jsou představy to vlastně doplnit všemi dalšími kategoriemi, tak tam bude osm kategorií nevýkonných expozic. Ty, které jsou nezajištěné, v minulosti, v současnosti nezávisle hodnocené anebo pouze zajištěné. Já si kladu otázku, zda komplikování již obtížného návrhu je v našem zájmu. A otázka, kolik proměných vlastně do toho zařadíte, je také na stole. A v neposlední řadě otázka rozsahu. Působnost pokrýváme pouze ty expozice, které vznikly po předložení návrhu 14. března 2018, což by nechalo stranou nejen ty půjčky, které už v současnosti jsou nevýkonné, které se nesplácejí, ale ty, které existují a které nebudou spláceny do budoucnosti. Jak si otázku zda to je v našem zájmu. Každopádně, pokud to není pokryto v, v působnosti tohoto návrhu, tak to musíme řešit, protože to je problém, který nezmizí dostatečně rychle. Takže ta působnost je další otázka. K té směrnici tam mohou být stručná v praxi eh, navrácení a tedy kolaterálu trvá příliš dlouho a je třeba to řešit mimosoudní cestou, což je možné v některých členských státech, ale ne ve všech, samozřejmě za určitých předpokladů a s určitými pojistkami, anebo na základě tržního řešení. A já se těším na vaše názory k této otázce. A to je mých sedm minut, Roberto. To byly ty hlavní otázky, které jsou na stole. A já se teď těším na stanovisko kolegů. Děkuji mnohokrát. Ester, i za schopnost syntézy. A já začnu samozřejmě nejdřív tím, že vítám návrh komise, který je v souladu s akčním plánem ECOFINu a a i když eh, víme, že je to vysoká míra nevýkonných expozic a to hlubokou recesi, kterou jsme zažili a teď dochází k oživení a také tu máme další tlak ze strany bankovního dohledu. A celkově za to si myslím, že, že budeme mít lepší regulační rámec, je pozitivní. A měli bychom se snažit eh, schválit eh, tyto dva návrhy, tedy na obou stranách, jak ze strany push, tak pull. A já vítám práci, která byla zatím odvedena rakouským předsednictvím. A doufám, že budeme schopni stejného přístupu při zdokonalování návrhu komise a to bude důležité, abychom byli schopni uzavřít tuto problematiku do konce našeho mandátu. Také se soustředím hlavně na obezřetnostní pojistky a zmíním některé body. Ester, nepustím se do specifických alternativ. Dvě zásady by měly být jádrem naší práce a chápu, že to je také v jádru práce rady. První zásada je a to je evidentní, jasný rozdíl a rozlišování a komplementarita mezi tím, co je pilířem 1 a pilíř 2. Pilíř 1 to je povinná pojistka a druhý pilíř je vlastně doplněk, který může uložit orgán dohledu. Máme povinný kapitál, povinné kapitálové krytí a potom dohled může určit další u jednotlivých bank. A máme tu důležité adendum k SSM, to je ten pilíř 2 podle ECB a to se týká očekávání dohledu, zajištění pro nevýkonné expozice na právním základu článku 1 CRD a jak hodnocení nezbytného zajištění a také adekvátní opatření po té, co dialog a účetní řešení není považováno z hlediska dohledu za obezřetné, tak to vše probíhá vlastně banka od banky. Zabývají se úvěry u jedné banky, expozicí a v těchto případech ty účty neodpovídají, tak je třeba tam doplnit obezřetnostní pojistku. A protože se snažíme jít nad rámec z hlediska obezřetnosti. To je logické, evidentní a také z faktických důvodů v průměru všechny nevýkonné expozice v velké většině jsou prodávány v pozitivních číslech, takže, takže tam, tam, jsou tam, má to určitou hodnotu, je to 15% a se sem správně uvádí, že 100% je pouze v případě, že ta expozice konkrétní je hodnocena nulou, nulově, bez, jako bez hodnoty. A to potom nastupuje opatření z pilíře 2. Takže myslím, že ta první zásada, a tady souhlasím se s tím, můžeme to řešit různým, můžeme tam doplnit kategorie, nebo že můžeme tam doplnit jiné přístupy, a já to ještě vysvětlím, ale ta první zásada, kterou, které bychom se měli držet, je, že bychom měli respektovat rozdíl mezi povinnou pojistkou a pilířem 2, který bude řešen individuálně v jednotlivých případech u bank ten pilíř 2 bude vždy nižší, protože potom by ten pilíř 1 neměl smysl. Takže ta první zásada je zajistit rozlišení mezi pilířem 1, který je povinný, obligatorní, ne případ od případu, neanalyzujeme kolaterál nebo úvěr, ale to musí splnit každá banka. A pokud to máme další pilíř 2, to je na základě rozhodnutí dohledu, orgánu dohledu, a existuje tam povinnost a mělo by to být tedy z hlediska obezřetnosti, tedy to zajištění není obezřetné podle dohledu a musíme to respektovat, ale můžeme tak činit různým způsobem. A já jsem navrhoval různé přístupy, kde bychom se mohli snažit eh, respektovat tuto zásadu. Jednou z nich je širší časový rámec pro úplné zajištění pro ty nezajištěné úvěry, kde se dostáváte, máte tři nebo čtyři roky nebo pět let, členské státy o tom také jednají, anebo naopak je možné zachovat stejný počet let může tam být povinné nižší procento, 80, 70, 90 A já bych se chtěl složit na tu zásadu, že to, všech, to musí plnit všichni a potom případ od případu podle SSM, anebo pokud je orgán dohledu, když to není bankovní unie, tak je tam ten doplněk, který nás dostane až na těch 100%, pokud se ukáže, že to zajištění je nedostatečné. Existují různé technické postupy, jak tuto zásadu prosazovat, jak u těch nezajištěných, tak zajištěných. A ten jeden byl v té zprávě o FSI, nezávislé hodnocení kolaterálu. Pokud máme nezávisle odhadnutý kolaterál, tak ho další možností, to zvažují jiné členské státy, je mít trošku delší lhůtu. Další alternativa Ester, kterou jste zmínila, je nemít 100%, ale mít tam nižší procento a opět u toho nezajištěného ten zajištěné expozice vlastně ten dohled rozhodne o tom, jak se dostat na 100%. Existují různé technické postupy, jak tuto zásadu eh, dodržet, ale liší se tedy plíř 1 a dvě. 2 a těším se na další diskusy s vámi, ale myslím, že je velmi obtížné nalézt tu správnou rovnováhu, aby to nebylo příliš složité. Tedy jenom zmnožení kategorií 1 z možností ale existují další možnosti. A já jsem otevřen jednat o těch cestách, ale nejsem připraven jednat od odmítnutí uznat, že pilíř jedna z definice věci se, ne, se nerovná pilíři dva. A druhá zásada, samozřejmě bychom měli zamezit a vyvážit vlastně dva požadavky. Zajistit eh, obře, obezřetné zajištění a musíme zamezit tomu, aby zavedení nějakých eh, zkreslené motivace u firmy, která je životaschopná, mohla by zůstat, asi bychom nebyli populární mezi voliči, pokud vytvoříme mechanismus, který přesně proto, že je povinný pro všechny, SSM rozhoduje, ne, my uděláme povinný mechanismus pro všechny a zjistíme, že vlastně tlačíme do insolventnosti eh, malé a střední podniky a vytváříme vlastně takovou zvrácenou motivaci. To je zásada, kterou bychom měli respektovat a jedna z cest, jak to dodržovat, je rozlišovat mezi, průbě, mezi tedy minulými a současnými problémy a pokud eh, tedy dlužník má potíže se splácením svého dluhu, tak eh, z hlediska ekonomického by bylo naprosto nerozumné eh, to prohlubovat. Vím, že to je věc, která je projednávána, existují různé cesty, jak tuto zásadu dodržovat, ale eh, můžeme podle metodiky EBA rozlišovat právě ty problémy, které odezněly a problémy, které trvají. Ale v této předběžné diskusi bychom se měli dohodnout spíše na tom základním cílu a zásada zamezit zvrácené motivaci, vytlačovat malá střední podniky z trhu a současně požadovat nezbytné obezřetné zajištění bank v kombinaci pilíře 1 a pilíře 2. Takže tím bych skončil také jsem eh, spotřeboval tu minutu navíc, kterou jsem dostal, za to jsem velmi vděčný. A mm, nebudu se tolik věnovat směrnici, která je méně sporná a chceme na kaž- za každou cenu zamezit možnému zneužívání, ale myslím, že ta směrnice bude zasvěcena jiná diskuse a důležité je právě to nařízení. A já si myslím a věřím, že pokud se budeme držet těchto zásad, tak máme prostor pro kompromis. A myslím, že na tomto základě bychom se měli maximálně snažit, abychom našli společný postoj. A mně je také jasné, že pokud nebudeme schopni připravit kvalitní nařízení, tak bych dal přednost žádnému nařízení než nekvalitnímu. Děkuji. Uh, okay, now I... Takže teď si nasadím čapku předsedy a jako první místo předseda pohovoří Sandra Lons. Děkuji mnohokrát. Eh, vy máte dva stínové zpravodaje, takže prosím omezte řečnickou dobu. Já se těším a těšil jsem se na tuto diskusi, protože jsem se těšil na to, jak živá bude, což ukázaly ještě ty, již ty poslední minuty. Jedná se o to, abychom hovořili o tom, abychom eh, se také soustředili na to, jakým způsobem dosáhnout toho, ne, abychom byli populární pro naše voliče, že, pane předsedo, ale abychom zabezpečili snížení rizika, aby investice byly bezpečnější a to je daleko významnější než jakákoliv jiná diskuse týkající se hlasů a zásad. Buďme upřímní, Některé země mají potíže v této oblasti. Víme, že také dopad hospodářství je různý. Eh, vidíme pozitivní dopad v Irsku. Eh, my podporujeme eh, tyto specifické snahy banky a také vítáme odpovědnost komise pro tuto složku ve spolupráci s, komi- s členskými státy, ale myslíme si, že můžeme zde být nápomocní, že i my musíme konat Teď přečtu druhou větu vysvětlujícího prohlášení, že je zapotřeby veřejné sdílení rizik. To je jistě dobrý začátek a teď trochu vážněji. V zásadě my podporujeme tuto myšlenku harmonizovaného pokrývání ztrát ale, a to je pro nás skutečně jednou z nejvýznamnějších věcí v tomto návrhu, ale už to tady zaznělo eh, z úst Ester de Lange, tady nehovoříme o stávajících NPL, ani o stávajících expozicích, eh, které mohou být nevýkonnými expozicemi do budoucna. Já si sám sobě kladu tu otázku, co můžeme ještě více udělat pro finanční stabilitu, když se podíváme do budoucna eh, se zážitostmi, s nimiž se někteří potýkáme již dnes. Podívejme se na tuto zprávu, na jiné zprávy. Je to široká, otevřená diskuse, ale i toto téma se, stá, se týká současných obav. Potřebujeme požadavky pro zabezpečí NPL z nejrůznějších důvodů, hm, zejména díky vzrůsta, vzrůstu ale neměli bychom zrychlovat roční přírůstek nebo nevýkonných expozic, protože jak správně konstatuje návrh po určitých letech, a teď cituji, aniž bychom měli úspěch, nemůžeme říci, že ochrana úvěru je efektivní a proto se musíme podívat, co v tom ještě je možné udělat. A teď uzavřu Samozřejmě jsou to jenom i úvodní oznámky, možná trošku politická poznámka. My všichni, myslím si, uvědomujeme, eh, že je to velice mm, jaksi materiál obsahující velký náboj. Já se nejenom těším na spolupráci se spravodají, ale i se stínovými zpravodaji a pro nás je velice důležité, aby se z toho prostě nestala politická záležitost a aby to neústě, nevyústilo v nepřiměřené snižování. My absolutně potřebujeme udělat to správně. Nejsem proti tomu, ale musíme to udělat správně a velice se těším na spolupráci se všemi zpravodaj a stínovými zpravodaji. Děkuji mnohokrát a děkuji vám za ten čas. Bernd Luke. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Já se soustředím na druhý postup NPL, to znamená na otázky související s tím, jak nakládat s úvěrovými službami, s poskytovateli úvěrů a s poskytováním jištění. Já tady sdílím názor a přístup komise, která předložila svůj legislativní návrh. Důležité je, abychom se pokusili zajistit lépe fungující trh eh, pro mm, nouzové úvěry či problematické úvěry na základě minimálních norem, které chceme sformulovat a díky lepší přeshraniční akty, abychom umožnili lepší <clears throat> možnosti pro přeshraniční aktivity těchto subjektů. Čili já chápu ten cíl tohoto návrhu ale rád bych dal na zváženou, že při hodnocení tohoto kroku musíme zohlednit, eh, že pole eh, těch úvěrů, kterých se to bude týkat, musí být omezněno, protože se jedná o úvěry eh, zadané poskytnuté určitým e, úvěrovým ústavem, ale ne získanými nějakým bankovním ústavem, ale jsou vyloučeny z jiných vztahů, zejména se tady nejedná o úvěry, které by e, kupovala banka, které by získávala banka, anebo o úvěry, e, které poskytla ne banka. A tady samozřejmě máme otázku level playing fieldu, čili rovnosti v konkurenceschopnosti, rovnosti soutěže i když se tady soustředíme na velice omezený segment širo, šířeji definovaného trhu, tak musíme dávat pozor, aby to nevedlo ke zkreslení hospodářské soutěže. A to je tedy něco, na co se musíme velice bedlivě podívat, abychom mm, prostě tady nepůsobili nějakou deformaci toho trhu a abychom skutečně docílili zlepšení zhodnocení NPLs, které jsou vlastně podnětem pro eh, tento návrh komise. Já bych tím skončil. Domnívám se, že žijeme v napínavé době, těším se na ty diskuse o, opatřeních komise a o jejich dopadech na tento typ úvěru. Ale možná ještě jednu poznámku na závěr mi dovolte. A sice moje připomínka k iniciativě komise mimo soudní možnosti řešení. Eh, Tady ze zásady jsem skeptický, zda je to tedy tak slibný přístup, protože problém samozřejmě spočívá v tom, že mimosoudní opatření k hodnocení jistin mm, eh, mohou být zahájeny pouze v tom případě, že tady je spor mezi eh, poskytovatelem úvěru a příjemcem úvěru. A když komise počítá s tím, že i tady lze postupovat mimo soudními opatřeními, tak se obávám, aby tady prostě nedošlo k druhému typu mimo soudních kroků. To znamená na jedné straně, aby to nebyl standardní postup pro eh, zaručení poskytování jistot takovéhoto, takovéhoto typu úvěru. Na druhé straně eh, to, eh, oč je možné se zase přijít mimo soudně. Já si myslím, že tady bychom spíše měli zohlednit, zda by nebylo lepší soustředit se na eh, to, abychom se zřekli mimo soudní možnosti řízení, ale abychom se soustředili na urychlení soudních řízení. Těším se na diskusi se zpravodaj a stínovými zpravodaj. Děkuji vám. Thank you very much. Now for the ALDE. Děkuji. Grazie, presidente. Kolegové, chci poděkovat zpravodajům Ester Lange a Roberto Gualtieri a jejich týmům za odvedenou práci. A také vítám návrh komise a jsem rád, protože máme ekonomický růst, takže problém nevýkonných expozic se zmírňuje v různých členských státech, zejména na jihu Evropě, tam, kde před několika lety byl specifický problém u těchto tedy nesplácených úvěrů. To také vyvolalo spory, protože jsme viděli, že od ECB jsme dostali zprávy, že z důvodu NPL a problému s nevýkonnými expozicemi, tak není dostatek půjček pro ekonomiku a některé ekonomiky rostou méně než jiné a měli jsme také další dokumenty, které říkali ECB pravý opak, takže je to velmi citlivý problém. A než eh, se vyjádřím k této zprávě, chci vám připomenout, že když tu byl Mario Draghi při slyšení v Ekonu v listopadu a já jsem mu položil otázku na původ, tedy nevýkonných půjček. Já jsem mu řekl, pane Drage, já si myslím, že je to z důvodu nedostatku naplňování práva EU, zejména směrnice o pozdních platbách, a to je v některých členských státech zdrojem nevýkonných půjček. A Mario Draghi mi řekl, plně s vámi souhlasím, nejen, že nadnárodní společnosti neplatí malým a středním podnikům a vytvářejí tak masivní nezaměstnanost, ale také některé vlády celá léta neplatila malým a středním podnikům. Takže liberálové předloží pozměňovací návrhy, aby se zamezilo budoucím krizím s, neví, s nesplácenými úvěry, protože existují jiné režimy pro nadnárodní podmínky a na to je moje skupina velmi citlivá a s tím tedy určitě přijdeme. My jsme také názoru, že musíme vytvořit ustanovení, kdy se půjčka stane nesplácenou, nevýkonnou a musíme vědět, jak různě reagují členské státy, různé legislativy a potřebujeme určitou harmonizaci. Ale také musíme vzít v úvahu, že máme velmi různé systémy koncentrace bankovních sektorů, kdy tři, čtyři banky mají 80 trhu a na severu Evropy existuje model, který z mého důvodu je lepší, kde máte velké banky, které hrají na světové úrovni a stovky menších spořitelen. A slyšel jsem od kolegů díky síti stovek spořitelem, když některé naše velké banky byly nakaženy krizí subprimu v letech 2007, 2008, 2009, tak vlastně jsme zachránili společnosti, zachránili jsme sociální služby, nedošlo k takové nezaměstnanosti a musíme to také vzít v úvahu. Existují různé bankovní systémy v Evropě a tak také rozumím stanovisku předsedy Gualtieriho. Pokud nebudeme schopni připravit dostatečně dobrou legislativu, tak nemít žádné nařízení. Budu se snažit o to, aby k tomu došlo, ale chápu vaši obavu, protože to je velmi citlivá věc v některých členských státech. Takže vyzývám obě velké skupiny, aby dobře pracovali na koncenzu a liberálové budou vždy připraveni zlepšit toto dílo a předložit voličům legislativu, která bude schopna zmírnit následující krizi nesplácených nevýkonných úvěrů. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Ramone. A teď Sven Gigold. Ano. Spolu, jsme spolu s Tínovi, Ernest Urtasun a já, takže já budu mluvit nejdříve za naši skupinu k nařízení. Evidentně je celá zřejmé, že svým způsobem komise má takový postupný graduální přístup a svým způsobem je to obezřetné. Nedotýká se nejcitlivějších oblastí, tedy těch starých nevýkonných úvěrů. A z demokratického pohledu je to velmi obtížné to takto řešit, protože to znamená, že řešení těch starých NPL, nevýkonných úvěrů, je de facto ponecháno na ECB v eurozóně, což znamená, že neexistuje žádná legislativa k tomu, a ECB o tom rozhodne. A je dobře známo, že naší skupině se příliš nelíbilo, jak parlament a vy, velmi vážený předseda, jste v této oblasti působili, ale teď máme možnost, aby ten demokratický prostor vytvořil novou legislativu. A pokud a otázka je, zda se nám to podaří. A je to střední cesta říci, že co se týče definic, blížíme se k doplňku ECB, který zahrnuje více nesplácených úvěrů, i když se netýká, nedotýká tolik starých půjček a spíše se eh, dotýká tedy případ od případu těch novějších případů nesplácených půjček. A možná bychom to mohli, roš, mohli bychom způsobnost snadno rozšířit a já se těším na naši diskusi. Také chceme poznamenat, že komise se nedržela rady ECB doplnit zavedení statutární obezřetnostní pojistky dalším mandátem, kde by bylo uvedeno, které jsou tedy nově vzniklé úvěry a to bychom mohli vyřešit. A je třeba také poznamenat, že další tlak na snížení eh, míry nesplácených úvěrů, ať už legislativně nebo v, ze strany kroku orgánu dohledu, může to portfolio eh, vytlačit do stínového bankovnictví a otevřených finančních trhů, Čímž se dostáváme do oblasti obrovských slev oproti adekvátnímu ocenění těchto půjček. A 18 z 28 členských států nabízejí tedy vytvoření takzvané špatné banky. A e, předseda EBA Edria měl, navrhoval vytvoření evropského rámce pro to výkonném bankovnictví. A musím poznamenat, že Andrea nikdy plně nevysvětlil, jak zamezit, aby se přesunul odpovědnost do evropského prostoru. Ale je pravda, že potřebujeme rámec, kde, kde by tedy tyto, eh, ta bad bank tedy vznikla. A pokud jde o dotažení do konce Bazileje 3, tak banky využívají interní rating, který umožňuje uplatňovat eh, nulová, nulovou váhu rizika u některých aktiv. A to chceme upravit a nechápeme, proč komise to neudělala. Chtěl bych skončit několika slovy ke směrnici. Myslíme si, že v zásadě je dobrým nápadem vytvořit evropskou regulaci a mít rámec, který umožní kvalitnější evropský trh. To patří do bankovní unie. Avšak v návrhu nám chybí důrazné pravidlo pro ochranu spotřebitelů. A minimální norma, která je zde zvolena, z našeho pohledu neodráží dostatečně, že pokud dáte půjčku spotřebiteli, tak vstupujete také do určitého společenského vztahu vzájemných povinností. A pokud to odprodáte, a tady nesouhlasím s panem Lukem, já si myslím, já věř, věřím křesťanské sociální etice, že takováto smlouva není pouze finanční smlouvou, ale také závazkem vůči dalším subjektům. A neměli byste prostě prodat zákazníka, aniž by ten zákazník byl plně vědom, že už nebude zákazníkem místní banky ve Španělsku, řekněme, ale zákazníkem hedžového fondu někde, který je, které má sídlo někde úplně jinde. A to je otázka, kterou je třeba řešit. A i když vítáme, že trh funguje lépe a evropštěji, tak současně musíme zajistit co nejvyšší míru ochranu spotřebitelů a spotřebitelé by měli mít vědomou volbu. Zda si přejí, aby do budoucna jejich půjčky mohly být odprodány, anebo zda toto chtějí vyloučit. A to není věc, která by měla být někde drobným písmem na konci smlouvy pod čarou, ale měla by to být vědomá volba. Pok- měla by za to být cena. Ano, to bude určitě zajímavá diskuse na toto téma. Děkuji mnohokrát. Dimitros Papadimulis. Děkuji, pane předsedo. Dnes zde diskutujeme o velice důležitém dokumentu. Návrh, o návrhu nařízení a návrhu směrnice. Z důvodu rozsahu tohoto problému NPL podle údajů Evropské centrální banky představují více než bilion eur a také ovlivňují samozřejmě ekonomiky jednotlivých členských států a budoucnost mm, členských států a Evropské unie a ohrožují zdravou kondici, tedy dobrou, dobré postavení eh, finančních trhů a také souvisí s tou debatou, která určitým způsobem byla zmražena o systému IDS. Třetí piléř pile, pilíř, to je vlastně pokrok, kterého bylo dosaženo, ale není nijak zásadní. Evropský parlament také zde nese svou odpovědnost, protože zastupuje a jakožto zástupce GUE NGL jsem neslyšel v podstatě nic nového od Ester de Lange, která je spravodajkou. Takožto my, my jakožto poslanci Evropského parlamentu musíme vyvinout nezbytné úsilí k tomu, abychom tedy o tom diskutovali a našli kompromisy, abychom tedy tlačili na to, abychom dosáhli harmonizovaného společných, společných pravidel na evropské úrovni. Prosím o klid. Takže chtěl, chci říct, že potřebujeme společná harmonizovaná pravidla k, pro ochranu spotřebitelů a musíme se také podívat na to, jak můžeme tady tento mechanismus obezřetnostních pojistek vytvořit. Také musíme eh, mít ten druhý, dodatečný nebo přídavný pilíř, také založený na jasném souboru pravidel týkajících se SSM. Myslím si, že pokud se nám nepodaří toto splnit a pokud necháme ty záležitosti tak, jak jsou nyní, a necháme tedy eh, tuto legislativu až na následující volební období, tak to bude velice negativní krok a velice špatný signál. Myslím si, že by byla chyba, kdybychom řekli, že nejprve musíme snížit riziko na nulu a teprve potom můžeme začít diskutovat o tom eh, úsilí o sdílení rizik. To musí jít eh, vlastně společně. A pokud budeme efektivní a úči- efektivně budeme diskutovat tyto mm, dokumenty o snížení rizik, tak to bude nejlepší cesta k tomu, abychom posunuli tento eh, finanční bankovní sektor dopředu, abychom připravili bankovnictví na případné budoucí krize, pokud, protože to je opakující se jev, tak aby banky byly schopny poskytovat půjčky, úvěry malým a středním podnikům, hypotéky pro zájemce o vlastní bydlení nebo poskytovat půjčky startupům. Musíme skutečně předložit, stanovit tento soubor pravidel, která tedy budou schopna snížit tady tyto nevýko- eh, úroveň tady těchto nevýkonných úvěrů. A Dovolte mi nesouhlasit s panem Lukem. Já se domnívám, že ten mechanismus ne soudní, ne, mimo soudního řešení a tento způsob řešení těchto sporů by byl užitečný. Vel, poměrně často systém justice jako takový nemůže řešit takovýto objem případů a to potom vede ke spožděním, zvyšuje to byrokracii a nepomáhá to najít vhodnou cestu řešení. Já už se chýlím k závěru, pane předsedo. Vidím tedy, že toto je určitě prostor, kde bychom měli vést ještě hloubkovou diskusi se stí, a stínovými spravodají a poč- vyčkám tedy eh, na ten návrh a za nás samozřejmě budeme také, eh, jsme připraveni pomáhat vám a podílet se na této velice užitečné diskusi. Ehm, eh, děkuji za EFDD Marko Vali. Ano, děkuji, pane předsedo. Já také bych, stejně tak jako kolega Papadimulis, bych chtěl aby více diskutovalo o té otázce sdílení rizik, protože zpravodaj z EPP zdůraznila význam snižování rizika, ale je také zpravodaj pro evropském systému zajišťování vkladů, takže musíme zde mít určitý paralelní přístup, tak abychom měli intelektuálně čestný, spravedlivý přístup také tedy ohledně tohoto velkého problému týkají, co se týká bankovních rizik, derivátů a těch, těchto dalších produktů. to bude první hodnocení, ale je potřeba dělat ještě více, aby se vlastně předcházelo vzniku další finanční krize, protože eh, zejména pokud se týká portfolia eh, ultra systémových bank, abychom tedy se vyhýbali a předcházeli dalším velkým problémům, které dnes by se mohly zdát až ne natolik důležité, protože cena těch cenin, cení papíru není tedy tak vysoká, ale je potřeba se podívat na to, eh, předvídat určitou situaci, kdy může dojít k určitému zhroucení trhu s těmito produkty. Vlastně je potřeba zvyšovat transparentnost v této oblasti. Pokud se týká tohoto balíčku, tak souhlasím s určitými stanovisky kolegy Dimitrise. Myslím si, že musíme ještě vést hloubkovou diskusi o ochraně střadatelů, o ochraně těch, kteří si vezmou půjčku u banky a ta půjčka prostě by mohla najednou být řízena určitými londýnskými spekulativními fondy, které mají samozřejmě jiné zájmy, než eh, chránit eh, zájmy střadatelů. vsadit na záruku půjček, aby vydělávali co nejvíce. To je jejich strategie. Takže musíme eh, se snažit o to, aby to nařízení vstoupilo v platnost co nejdříve, protože by to je zde součas, v současné době velký, velké množství problémů s souvisejících s půjčkami, s finančním trhem. A určitě je potřeba najít řešení těchto sporů. Protože tento systém, to, kdyby se tyto problémy neřešily, tak by to mohlo ohrozit celé finanční systémy. Pokud bychom hodnotili ta rizika příliš rychle, tak by to naopak mohlo být riskantní. Protože by to zase mohlo přinést celou řadu problémů pro ty uh, uživatele, to znamená pro ty jednak, kteří vkládají své peníze do banka, které si půjčují od bank. Protože banka, se kterou má eh, klient vztah, pokud by tedy ustoupila spekulativním eh, fondům, tak je potřeba najít co nejdříve nápravné řešení. Musíme se tady podívat na to, jak tuto situaci zachránit. To by se nemělo automaticky přenášet na ty, kteří pouze, kterým jde pouze o získání rychlého zisku. A zde je potřeba, aby ty solidní finanční instituce byly konkurenceschopní. Evropská centrální banka, Evropská komise jsou v obtížné situaci a proto musíme co nejrychleji v příštích týdnech jednat, musíme diskutovat ještě o těchto bodech a musíme najít konsensus tak, abychom eh, se nám podařilo tuto záležitost uzavřít a aby eh, tedy předložil parlament rozumný vyvážený text Já se domnívám, že musíme jednat společně. Děkuji. Zani. Děkuji, Marko Zani. Děkuji vám, pane předsedo. Mm, já bych chtěl velice poděkovat zpravodajům za jejich práci. Jasné je, že se zde jedná o nesmírně důležité téma. Um, vyjádřili určité názory, na nich však ještě musíme pracovat, protože tady samozřejmě existují různé pohledy na věc a e, jsou viděny i různé potřeby podle toho, z jakého členského státu ten, který z nás je. Potom k NPL v Evropském bankovním systému. Um, už se o těch NPL tolik hovořilo a nebyli jsme schopni soustředit se pouze na... Ta, pardon, soustředili jsme se pouze na čísla, ale ne na skutečné zatím vězící důvody. Ehm, přece nemá smysl vyvozovat nějaké závěry, kde se hovoří o podmínkách na trhu a o bankovním systému. kde se vyskytovalo chování, které ne vždy bylo od počátku zjevné. V posledních 8-9 letech jsme zažili nejobtížnější hospodářské velkou krizi na tomto kontinentu v moderních dějinách. A je zjevné, že právě vzhledem k těmto krizím samozřejmě trpěly banky. A tady, když myslím na NPL a snižování rizik, je třeba podívat se na čísla. Eh, rizikové položky celé řady bankovních domů v minulých letech jednotek vzrostly, ale v posledních dvou letech zjišťujeme, že tady došlo k zcela jasnému zlepšení, protože motor hospodářského růstu se pomalu rozběhl a celá řada rizikových položek už tak rizikových není. A mnoho bankovních domů bylo pod tlakem, i velké bankovní ústavy které museli pracovat podle cen stanovených NPL a ty teď mohly celou řadu určitých hodno, určitých aktiv odepsat. A je třeba podívat se na to, co dělat, až budou ceny příliš nízké. A to bude jistě hlavní bod, o kterém budeme muset hovořit při zpracování těchto dvou témat. Neboť s takovými ustanoveními nemůžeme způsobit další problémy pro evropský bankovní systém, který už má problémů dost tak jako tak. A proto je důležité, abychom o těchto tématech hovořili, abychom na jedné straně zabezpečili, že vytvoření trhu nebo při pokusu prodeje balíčku NPL a při stanovování rámce pro pokrytí těch ztrát, aby to celé dohromady nemělo negativní dopad na eh, příslušné subjekty na trhu a na banky. Důležitá je také otázka rozvoje pro společnosti spravující majetek. Eh, protože kdo nebyl schopen na základě tržních cen prodat určité produkty, aby se zbavil NPL, alespoň částečně ten samozřejmě musel být zohledněn ze strany členských zemí a budeme potřebovat určitý model pro asset management companies a sice spolupráci mezi státními úřady, bank, bankami i soukromými institucemi jednotlivých států. A teď se dostávám k poslednímu bodu, ke kterému se chci vyjádřit. Někteří kolegové už o něm hovořili. A to je otázka zrychleného řízení pro garance z hlediska symetrie informací mezi úvěrovými institucemi a dlužníky musí tato regulace, tato úprava zařídit, aby došlo k ochaření spotřebitele. Děkuji mnohokrát. Děkuji vám. Nevidím tady žádný jiný dotaz ze strany kolegů v postupu Catch the Eye, takže slovo dostává Ester. Prosím, Ester. Yeah, sorry, no, dostan, každý zpravodaj dostane čtyři minuty, já nebudu potřebovat čtyři minuty, praví paní Ester. No, diskuze se rozvíjí směrem, který jsem očekávala, je třeba hodně toho učinit. Ráda bych něco řekla o, také tak, o té takzvané push towards insolvency. Eh, podívejme se na ty žádosti o dostatečné vybavení proti něco němu takové Můžete mít jaksi dostatek nárazníkové zóny, ale pak už by taky mohl být konec, protože ten problém je velký sám o sobě. My jsme neměli tolik času, abychom hovořili o kontroverzním tématu, ale musím říci, pane Luke, že nebudeme-li diskutovat záležitosti eh, mimo soudních vyrovnání a když se budeme snažit urychlit legální postupy, no tak v současné okamžiku jsme byli úspěšní v diskusi o har- omezené harmonizaci insolvence. Ale protože tady to se nehýbe, tak já bych teď prostě už nechtěla odstranit tu možnost alternativy mimosoudních vyrovnání, která fungovala výborně v některých členských státech, ale moc ráda se o tom s vámi pobavím. Není to třeba vyřešit teď okamžitě. A co se týče mimosoudních vyrovnání a ochrany spotřebitele, souhlasím také s potřebou vysoké ochrany spotřebitele, ale kolegové, prosím pěkně, přečtěte si opravdu, co navrhuje komise ve svém návrhu. Půjčky a hypotéky jsou vyloučeny z této části návrhu, takže prosím pěkně, přečtěte si nejdřív podrobně ten návrh, jestli si myslíte, že komise tento návrh sem zabudovala nějak zadními dveřmi, no nevím, přečtěte si to pozorně, těším se na diskusi s vámi. Pojďme se podívat, jak se na to můžeme podívat, či mimo soudní vyrovnání funguje v celé řadě členských států. Každopádně vám všem kolegové děkuji za vaše užitečné příspěvky, děkuji mnohokrát. Děkuji ti mnohokrát, Ester. Také já se pokusím být stručný. Zareaguji na několik připomínek. Nedomnívám se, že snaha vyhnout se neočekávaným důsledkům pro malé a středně eh, velké podniky je jenom obava našich eh, těchto dotyčných podniků. Je to vlastně páteř našeho hospodářství. Já si myslím, že to je naprosto kompatibilní s věrohodnou a obezřetnou prací v oblasti ustanovení. Kolega Gigold eh, poznamenal významnou věc k působnosti celé záležitosti, ale zazněla tady také otázka, ale zároveň jste si na ní sami odpověděli. Zaznívá tu, že chcete-li skutečně se na to podívat z legislativní perspektivy, tak celá ta záležitost zásob, tak není možné domnívat se, že můžeme prostě vyřešit celou tu problematiku legální cestou ustanovením. Je třeba diskutovat také možnosti, jakým způsobem nalezneme systematická řešení pro tento problém. Eh, já jsem otevřený. Ehm, pochybuji, že když se podíváme na ten okamžik, na dobu, v níž jsme, za zahnutí nejrůznějších postojů na radě a členských států a pravděpodobně i zde v Evropském parlamentu. Tady si asi nebudeme jednotní, ale souhlasím s vámi, že by bylo, bylo lepší kdybychom měli tu odvahu, abychom dali na stůl ještě něco jaksi silnějšího, ale já chci poděkovat komisi za její přístup, za její návrh. My víme, že ta směrnice nemůže vše vyřešit a vytvořit sama o sobě trh a že prostě by to bylo něco úžasného, ideálního a co prostě vyřeší všechno. A A domnívám se, že proto bychom měli respektovat e, působnost, která je navržena jak v akčním plánu ECOFINu, tak jak je navržena ze strany komise. Myslím si, že jsem dost jasně vyjádřil zásady. A samozřejmě musíme být objektivní a realističtí Eh, samozřejmě chceme uchránit malé a středně velké podniky před nesolventností, neměli bychom přehánět ten problém, ale nesmíme taky si nalhávat, že neexistuje. Já vím, já prostě, že členské státy k tomu mají různé postoje, já o tom hodně diskutuji. Máme případy, Eh, nejrůznějšího řešení těchto expozic, jak eh, v nich postupovat, ale jak říkám, jsem otevřen diskutovat. Ale mám dojem, že hm, v tom návrhu je to příliš úzce pojato. Eh, to riziko hm, té nevýkonné expozici může být řešitelné i pro malý a středně velký podnik. Měli bychom zabránit tomu, aby eh, komplikovali situaci, aby prostě se to někam neprodalo, kdo jenom získal peníze a potom prostě vystrčíme z trhu důležitou část naší ekonomiky, kdyby to postihlo malý středně velký podnik. Musíme si uvědomit, že tady to riziko pro malé a středně velké podniky existuje a musíme hledat tu nejlepší odpověď na nalezení řešení. Jak už jsem řekl, jsem více než otevřený nalézat kompromisy pro řešení tohoto problému, ale stále ještě se domnívám, že ty dva nejdůležitější boty. Bod jedna není stejný jako bod dva. Pilíř jedna není to tež, co pilíř dva a tyto potenciální neočekávané důsledky by se měly vzít v potaz. Já si myslím, že všichni, kdo vyjednávají toto téma, jsou velice angažovaní, takže máme dobrý startovací bod. Je to jistě velice pozitivní signál a tak se těším na příští týdny, kdy budeme diskutovat a doufejme, dospějeme ke kompromisnímu řešení. Jinak, jak jsem řekl, Eh, eh, více regulací je špatná regulace, čili méně znamená více někdy. Děkuji vám mnohokrát. Harmonogram vypadá následovně. 22. října mm, diskuze o návrzích 26. hlasování na výboru. Je to tak dost tedy natěsno. 19. 20. listopadu budeme diskutovat o pozměňovacích návrzích. Eh, takže ty první návrhy 26. září, poté ještě v listopadu diskuze o pozměňovacích návrzích. Děkuji Ester i všem ostatním za tuto velice užitečnou první diskuzi a výměnu názoru. A teď můžeme přejít k druhému tématu což, jak víte, není hlasování, ale důležitá volba prvního místo předsedy, protože, jak jste možná slyšeli, 29. srpna skupina EPP eh, zvolila Markuse Ferbera jako nového koordinátora EPP, takže mu srdečně gratulujeme ale vzhledem k jeho zvolení mm, on se jako první místo předseda vzdal své funkce v našem výboru. To znamená, že musíme zvolit nového prvního místo předsedu. Nejprve eh, musím jmenovat ty náhradníky. Sabina Verhaen. Hansen, Ramon Haregui, Eh, Brando Benifei, Ashley Fox, Lee Virnik, Sophie Veld, Paloma Lopez Bermejo. Um, uh, I will now... A teď mm, ověříme, zda máme dostatečné kvórum. 60 členů, 16, promiňte, členů, ano, děkuji. A teď požádám o nominace pro volbu prvního místo předsedy. Prosím, Luďku. Děkuji, pane předsedo. Já bych rád navrhl za EPP pana Branhejse. Děkuji. Souhlasí kandidát se svým jmenováním? Ano, souhlasím, pane předsedo. Výborně. Já vím, že kandidát je plným členem výborem, výboru EKON. Vím, že splnil prohlášení o finančních zájmech, vyplnil ho tedy, takže můžeme eh, zvolit aklamací. Eh, takže srdečně blahopřeji, Briané. Prosím, máte slovo. Eh, Chtěl bych jen poděkovat navrhovateli Lučkovi a kolegům, kteří mě navrhli do této významné funkce. A ať jsou mé názory na důležité záležitosti jakékoliv, myslím, že se všichni shodneme že v následujících deseti měsících chci spolupracovat a v partnerství dosáhnout co nejlepších výsledků. Takže, pane předsedo, pane místopředsedové, těším se na ty chvíle před námi. Děkuji, děkuji, Brianne, a těším se na naši spolupráci s vámi. A tímto prohlašuji kandidáta zvoleného aklamací připojíte se k nám, nebo budete, ano, rozumím tomu, tentokrát uděláme výjimku, no, té, tomu dáme výjimku v naší praxi a první místo předseda bude působit ještě nikoli zde, ale opět ještě gratulujeme. A nyní přistoupíme k hlasování. A Nejdříve si provedeme zkoušku, za hlasování. Takže někteří kolegové ještě nehlasovali. Kdo ještě nehlasoval? Není to povinné, ale končíme teď hlasování. Takže končím hlasování. Thank you. So now... Děkuji. Takže teď začneme eh, velmi důležitým hlasováním, což je návrh na řízení. Ano. Celoevropský osobní penzijní produkt. Zpravodajka Sofie Intveld. Permanche Beres eh, se chce vyjádřit. Prosím, máte slovo. Děkuji. Přistoupíme k hlasování tohoto návrhu, který je důležitý v tom legislativním balíčku od komise. A rozumím, že každý chce co nejdříve zahájit jednání s radou, aby tento návrh dospěl k závěru. Je to důležitý návrh, který chce vytvořit nový režim u evropských důchodů. A zatím jsme nevedli debatu, takže o tom, jak budeme hlasovat, takže děkuji, že jste mi dal slovo. A předpokládám, že zpravodajka také promluví. Víme, že tento návrh měl být hlasován v červnu, bude snad hlasován dnes. S mou skupinou tedy podle přítomnosti a podle podmínek parlamentní práce každý si zvolil vlastní pracovní postup a naše skupina se nemohla vyjádřit k výsledku kompromisu a vlastně až dnes. A bylo, bylo to při přípravném zasedání, jak, to, jak je to běžné. Chtěla bych v této fázi zmínit několik věcí. Za prvé, týká se to příslušného orgánu pro projednávání a řešení celoevropského osobního penzijního produktu. Chápu, že někteří chtějí svěřit tuto pravomoc ESMě. Vzhledem k obavám, kde dochází k volnému poskytování služeb u penzijních produktů, myslím si, že správný příslušný orgán pro projednávání volného pohybu penzijních produktů je EIOPA a nikoli ESMA. A to je dnes na stole jako kompromis. Za druhé, co se týče definice kapitálu, je tu riziko, že definice, která je nám nabízena v článku 2.21, neumožní důchodcům, aby získali veškerý kapitál, který upsali jako nominál. A myslíme si, že to je chyba a je to důvod, proč jsme si přáli na poslední chvíli, uznávám, ale to je parlamentní život, že je třeba projevit pružnost a vnímavost u takto kritické tak jsme navrhli ústní pozměňovací návrh, který vám předložíme, až dojdeme k eh, tomuto článku. Ale chtěl jsem to už teď říci. A poslední věc, přáli bychom si, aby nebylo námitek ústnímu pozměňovacího návrhu zelených, kde bychom si přáli se explicitně také vyjádřit. Děkuji mnohokrát. Chce Sofie zareagovat? Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chci začít eh, poděkováním stínovým a sekretariátu, který usilovně pracoval v posledním roce. A to, co je před námi na stole, je složitý, ale vyvážený kompromis. Je to velmi citlivá záležitost, to si uvědomuji, ale myslím, že tady se nám to, co se nám podařilo, si zaslouží podporu všech, všech skupin, protože všechny skupiny dosáhly mnohého z toho, co předložili v pozdějovacích návrzích a trvalo dlouho v jednání pozemcí návrhu. Měli jsme hlasovat před létem, bylo to odloženo, takže jsme měli dva další měsíce, aby každý využil příležitost to projednat ve své skupině, předložit alternativní návrh a potom jsme si sedli a vyjednávali a dosáhli jsme dohody v úterý, minulé úterý, a kompromisní návrhy byly rozeslány ve středu ráno. A samozřejmě souhlasí s Permanche Beres, že vždy by tu měla být dostatečná pružnost v tom procesu pro řešení nápadu na poslední chvíli. Ale také si myslím, že existuje transparentnost procesu a vzhledem k dát kolegům možnost reagovat a vzít v úvahu nové náměty a nové návrhy. A nový prvek, který zatím nebyl zmíněn vůbec v posledním roce, byl předložen jako nepřekročitelná mez, jako ústní pozměňovací návrh. Já to beru na vědomí, navrhuji, abychom hlasovali a skutečně věřím, že SAD podpoří návrh v této podobě, takže zahájíme trialog během tohoto měsíce a snad dovršíme do konce roku. A opět mám jako příslušnice politického středu tak si myslím, že všichni by to mohli podpořit. Je to ambiciozní návrh, jde dál než závěry rady, je evropštější, dává větší ochranu spotřebitelům, lepší možnosti pro poskytovatele a celou řadu dalších prvků udržitelnost, sociální ohledy a podobně. Takže je to globální, komplexní návrh, který stojí za podporu a spolehám na maximum kolegů, kteří by hlasovali pro. Děkuji. Thank you very much. Very much. Brian. If I can just make a very brief remark, President. Stručná poznámka jménem EPP. Chci se shodnout se zpravodaj. Bylo to obtížné vyjednávání, bylo složité a všechny politické skupiny prokázaly smysl pro kompromis ke kterému jsme dospěli. A moje skupina mi dala pravomoc to podpořit na základě rozeslaného textu v konci posledního minulého týdne. Takže je velmi pozdě na pozměňovací návrh, který za A nebyl nikdy předložen a za B nebyl nikdy obsahově projednán během vyjednávání. A proto tu je postup, kdy je vlastně lhůta pro předložení ústních pozměňovacích návrhů. Ale bez ohledu na to, všechny skupiny, které jsou součástí balíčku, udělají kompromisy. A já mám pochybnosti, a mě se některé věci nelíbí taky. Ale pro dobro tohoto celoevropského produktu, jak jste řekl předsedo sám, je to klíčová část MU a je to pozitivní součást, pozitivní část pro ty lidi, kteří, kteří tedy očekávají svůj důchod. A bez na Evropu v naší máme agenturu, která se zabývá penzijními produkty a penzemi. A mám potíže s validací, ale v duchu kompromisu jsem s tím souhlasil. Také co se týče definice kapitálu, myslím, že tu máme definici, která je použitelná, je z reálného světa a která může také umožnit konkurenci a je transparentní. Všichni musí dělat kompromisy, ale zavádět něco tak pozdě pro mé kolegy, kteří mi dali mandát být dál, je obtížné. A než bylo hlasovat, tak by to měli vzít na vědomí. Děkuji. Myslím, že to nejlepší, jak to vyřešit, a ta jediná cesta, jak to vyřešit, je hlasování. A nejdříve ty první tři pozměňovací návrhy týkající se legislativního usnesení. Začneme blokovým hlasováním u pozměňovacích návrhů 177, 178, 179, které vyžadují stažení návrhu komise a pokud budou schváleny, tak tím skončíme. Ale samozřejmě, pokud ty návrhy budou zamítnuty, tak výsledek elektronického hlasování nebude zaznamenán v závěrečné zprávě. Takže hlasujeme jako blok 177, 178, 179. Kdo je pro? No, Není to elektronické hlasování. Aha. By, tak zahajuji hlasování. Bylo to napsané velmi malým písmem. Končím hlasování. Zamítnu to. Kompromis A, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Kompromis B s ústním pozměňovacím návrhem SAD. Pan Luke, já jsem proti, mohl byste požádat. Já jsem ten pozměňovací návrh nikdy neviděl, takže mám proti němu námitku. Já ho mohu přečíst tedy, ten jenom pro transparentnost. Je to text kapitál, znamená agregované finanční příspěvky a tyto a na jejich návrat i v pozitiv se tam doplňuje vypočtené na základě částek investovaných po eh, srážce a dodává se do over, eh, overall cost and fees místo all fees, charges and expenses, což je, šk- což je škrtle. Takže druhé je tedy pouze technické sladění s tím článkem 37, jenom pro vysvětlení. Takže teď potřebuji, máte námitku, potřebuji, abyste zvědli ruce, ano, takže ústní pozměňovací návrh je zamítnut tedy. Takže nyní hlasujeme o kompromisu bez tohoto pozměňovacího návrhu ústního, který nebyl připuštěn. Ne, nebudeme o tom hlasovat. Takže hlasujeme o kompromisu B. Můžeme mít elektronické hlasování. Takže máme zde počet. Takže hlasujeme o kompromisu B jmenovitě. Zahajuji hlasování. končím hlasování a pozměňovací na, ale kompromis je přijat 22 dvěma hlasy pro, 4 proti, 21 se zdrželo. Nyní přecházíme ke kompromisu C. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis D pro, proti, ne, omlouvám se. Kompromis D s ústním pozměňovacím návrhem zelených Nevidím námitku, takže budeme hlasovat. Je, je námitka proti ústním pozměňovacím? Já neznám ten pozměňovací návrh, takže mám námitku proti němu. A vy ho neznáte? Dobře, je to výmaz bodu F z článku 5 odstavce 1. Manager alternativního. Je to tedy výmaz tohoto ale já to nemám ve svém hlasovacím seznamu. Já to čtu pro to, aby to bylo jasné. Basy? Je to na hlasovacím seznamu všech. To bylo také sděleno mm, už s eh, štínovým zpravodajům je to ale trošku jiné než ten ústní pozměňovací návrh, takže jsem přes překvapen, že to není pouze na EKR. listu. ano, je to také na mém pozměňovacím seznamu. Našel, našel jste to, Berte? Dobrá. Ne, protože samozřejmě můžete namít, mít námitku, ale pravděpodobně ne na základě toho, že je to pro vás nové, protože to patří k těm ostatním věcem, o kterým jsme diskutovali. Samozřejmě můžete se rozhodnout, máte možnost od, namítnout, ale po, ne, nemáte námitku, takže kompromis jde s ústním pozněvacím návrhem pro, proti, zkontrolujeme elektronicky, zahajuji hlasování. Končím. Zamítnout takže hlasujeme bez ústního pozměňovacího návrhu kompromisu D. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Kompromis E. Můžeme zkontrolovat ještě elektronicky tento kompromis. Dobrá, takže elektronické hlasování bez, o kompromisu D bez ústního pozměňovacího návrhu. zahajují hlasování. Ano, ano končím hlasování. Dobrá, byl přijat. Kompromis E, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijat. Hlasovali jsme o E teď, ne? Teď přecházíme k EA. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis F. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis G. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis H. Pro? Proti? Zdrželi se. Kompromis um, je. Kdo? I. Pro? Proti? Zdrželi se. Kompromis je. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis K. Pro? Proti? Zdrželi se přijat. Kompromis L pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 536 pro, proti, 535. Kompromis 536 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 90, pro, proti, zkontrolujeme pozměňovací návrh 90. O, zahajuji hlasování. Jo. Končím hlasování. Zamítnut. De, 95. Imko pro, proti. Zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím. Je přijat. 26. 6 pro, 23 proti. Kompromis M pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis N pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis O pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis P s ústním pozměňovacím návrhem není nový. Pro, proti, zkontrolujeme elektronicky, zahajují hlasování. Končím. Je přijat. 24 pro, 22 proti. 3 se zdrželi. Kompromis Q pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis R pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis S pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis T pro a ne s úst kompromis T s dalším ústním pozměňovacím návrhem pro, proti, zkontrolujeme elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Zamítnout jedním hlasem navíc. Takže nyní Hlasujeme o kompromisu To je bez ústního. Pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis U pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis V pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis dvojité V pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis X pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis Y pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis Z pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis AA pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis AB pro, proti, zdrželi se přijat, kompromis, pozměň, ten je kompromis AD pro, proti, zdrželi se přijat Kompromis AF pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis to osm IMKO pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis 670 pro, proti, zdrželi se, asi zamítnut, ale zkontrolujeme. E, zahajuji hlasování. Končím. Zamítnut. Kompromis AG pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis AH pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis AI plus AK pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis AJ pro, proti, zdrželi se přijat. 704, 704 pro, proti, zkontrolujeme 704. Zahajuji hlasování. Končím. Je zamítnut. 25 hlasy proti 23 pro. Kompromis AL pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis AM pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací 641 plus no, no 905, 3905 en blok pro, proti, Zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím. to kompromis AM. Pro, proti, zdrželi se přijat. Empl 128 pro, proti, zkontrolujeme, zahajuji hlasování. 1, 2, 8 empl. Takže skon, končím hlasování. Zamítnut. 1, 5, 8 IMKO. Pro, pro a zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím. Přijat. 20. 26 kompromis a pro, proti, zdrželi se přijat kompromis a P s ústním pozměňovacím návrhem zelených pro, proti, zdrželi se zamítnut. chcete zkontrolovat? Zahajujeme hlasování. Aby to bylo jasné, končím. 30 proti 19. Takže hlasujeme o pozměňovacím návrhu AP bez ústního pozměňovacího návrhu pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis AQ pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis AR pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis AS pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis ASA pro, proti, zdrželi se kompromis AT pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis a u pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis A. V, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis A dvojité V, pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis a x pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis a y pro, proti, zdrželi se se přijat. Kompromis AZ pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis BA pro, proti, zdrželi se přijat. Kompromis BB pro, proti, zdrž... zkontrolujeme. zahajují hlasování. Končím hlasování. Je přijat. Pozměňovací ne. Pozměňovací návrh A84, ne, ne, není stažený. A83 pro, proti. Myslím si, že zamítnout, ale zkontrolujeme. A 93. A pardon, 893. Končím hlasování. Zamítnout Pozměňovací návrh 894, ne, to je sam, ne, 895 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Kompromis BC pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 207 až 290 pro, proti, zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnuty. Kompromis BD pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 167 a 196 IMKO pro, proti, zkontrolujeme, myslím si, že je přijat, ale zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím. Ano, je při, jsou přijaty. 20. Kompromis BE pro, proti, strželi se, přijat pozměňovací návrh 913 pro, proti, zkontrolujeme, za 913 zahajuji hlasování, končím, zamítnut. 24 pro, proti, zdrželi se, pozměňovací návrh a zkontrolujeme 914, 914. Mám tady plus pozměňovat v hlasovacím seznamu. Ano, končím hlasování. Přijat. 180 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 1 empl pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme. Končím. Je zamítnut. Kompromis BF. Pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměvací návrh 119. 90, pardon, pro, proti, zdrželi se, zamítnut. IMKO 2, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh čtyři, ne? 1, 186. Nasledující stránka. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 187 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 191 pro, proti, zdrželi se zamítnut. 192 pro, proti, zdrželi se zamítnut. MP3 pro, pr- zkontrolujeme, zahajuji hlasování. Končím. Je přijat 25 hlasů proti 23. 193 pro, proti, zdrželi se zamítno 196 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 197 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 199 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Ample 5 pro, proti, zdrž... zkontrolujeme Ample 5. Zahajuji hlasování. Končím. Zamítnut. Ample 7 pro, proti, proti, zdrželi se, zamítnut. Empl 8 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Empl 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Empl 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Empl 11 pro, proti, zdrželi se, přijat. Ample 12 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Dvě, dvě, 2208 a blok pro, proti, zdrželi se zamítnout. 209 pro, proti, zdrželi se zamítnout. IMKO 5 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme. IMKO 5. Končím. Je zamítnut. Imko 6 pro, proti, zdrželi se přijat. Imko 7 pro, proti, zdrželi se přijat. M 13 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Kompromis BG pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 212 pro, proti, zdrželi se nezvedáte ruce, zkontrolujeme elektronicky. Končím hlasování. Zamítnut. 2, 1, 3, pro, proti, zdrželi se. 214 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 215 pro, proti, zdrželi se přijat, 200 17 pro, proti, zdrže, zkontrolujeme. A Ample 14, to jsou stejné. Končím hlasování. Zamítnut. 218 pro, proti, zdrželi se zamítnut. IMKO 6 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. IMKO 9 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. IMKO 10 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. IMKO 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 2, 1, 9 pro, proti, zkontrolujeme. No, zahajuji hlasování. Končím hlasování přijat. 26 hlasů ke 23. Přecházíme k 222 a IMKO 14. Pro, proti, zdrželi se, přijaty. MPL 15. Pro, proti, zdrželi se, zamítnut. IMKO 13. Pro, proti, zkontrolujeme IMKO 13. Zahajuji hlasování končím. Zamítnut. Empl 17 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Imko 16 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím. 23 pro, 22 proti je přijat. 2, 2, 3 a 7 pro, proti, zkontrolujeme, zahajuji. Končím hlasování. Zamítnu. 24 proti 25 jedním hlasem. IMKO 15 pro, proti, zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Končím. Přijat. 26 k 23. Přecházíme k osmičce pro, proti, zdrželi se, zamítnu. 226 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 227 pro, proti, zdrželi se zamítnout, IMKO 17 pro, proti, zdrželi se přijat, 228 pro, proti, zdrželi se zamítnout, 9 pro, proti, zkontrolujeme, devítku, zahajuji hlasování. Končím. Zamítnout. 229 pro, proti, zdrželi se, zamítno 230 pro, proti, zdrželi se, zamítno 231 pro, proti, zdrželi se, zamítnut IMKO 18 pro, proti, zdrželi se, zamítnut IMKO 23 pro, proti, zdrželi se, zkontrolujeme, zahajují hlasování. Končím. Zamítnu 23 ku 26, IMKO 19 pro, IMKO 19 pro, proti, zdrželi se zamítnout. 232 a EMPL 19 pro, Dvěstě třicet dva a devatenáct. To jsem říkal. Řekl jsem něco špatně? 232 a Ample 19. Mhm. Takže pro, proti, zkontrolujeme. zahajují hlasování. Končím. Přijat, nebo přijaty tyto dva. 233 kompatibilní pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 234 a Ample 20 pro. Zkontrolujeme, zahájí hlasování. Končím. Zamítnut. 235 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 236 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 10 pro, proti, zdrželi se, přijat. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 237 pro, proti, s kontrolem 237 zahajuji hlasování. Končím. Zamítnut. 238 pro, proti, Zdrž, zkontrolujeme 238. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Okončeno hlasování, zamítnuto, IMKO 20 pro, proti, kontrola, zahoji hlasování. Ukončuji hlasování, zamítnuto. 12 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 239 pro, proti, kontrola 239, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 240 pro proti, zdržel se, zamítnuto. Imko 21 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 242 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 243, 242, pardon, pro, proti, zdržel se, přijato. Kontrola, zahoj hlasování, 242. Vote is closed. Ukončuji hlasování. Přijato 28 ku 19, 243 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 244 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 245 pro, proti, kontrola, zahajuje hlasování ke 245. Vote is closed, but... Končím hlasování. Hm, právě si uvědomuji, ukončuji hlasování, praví pan předseda, že... Tedy návrh přijat. Ale členové Libe nemohou hlasovat, dokud pokliže nejsou náhradníky někoho z výboru Ekon. Protože nemůžeme, máme tady teď členové, členy jiného výboru, kteří nejsou náhradníky. Takže oni my nerozšiřujeme počet hlasujících. Ano, oni se k nám přidružují, ale mohou hlasovat až tedy k té zprávě. Takže kde jsme byli pravý pan předseda? 246 pro, proti, zdržel se zamítnuto. 14 pro, proti, zdržel se zamítnuto. Empl 22 pro, proti, Takže nevidím nic, takže elektronicky 22. Still a lot of colleagues to vote. Stále ještě celá řada kolegů musí hlasovat. Vote is closed. Ukončuji hlasování. Zamítnuto jedním hlasem, o jeden hlas, tedy kompromis BH pro, proti, zdržel se, přijato. IMKO 25 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 255 a EMPL 26 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 256 pro, proti. Kontrola 256, zahoj hlasování we are reaching the limit. Now we are 61, but still. nás 61, už dosahujeme maxima. Ale stále ještě mohou kolegové hlasovat. Ne, ne, teď už je to jeden navíc. Musí to přece... Je tady o jeden hlas navíc. No já vidím to číslo, praví pan předseda, 62. Ale pardon, omlouvá se pan předseda, ono to může fungovat, protože můžeme akceptovat tento počet hlasů. Ukončuji hlasování. Takže je to 50-50, takže zamítnuto. 26 ku 26. A teď musíme hlasovat to IMKO 27 pro, proti Kontrola IMKO 27, zahajuji hlasování. Teď tady máme o 3 z SAD víc. O 3 SAD navíc. Jeden SAD navíc stále ještě. Ukončuji hlasování, už je to v pořádku, přijato. 257 a Empl 27 pro, proti zdržel se přijato, 258 pro, proti zdržel se zamítnuto, 28 Imko pro, proti zdržel se zamítnuto, 16 pro, proti zdržel se přijato, 259 pro, Pan předseda se omlouvá, přijato, takže jdeme k 261. 261 pro. Proti. Zdržel se zamítnuto. Empl 28 pro. Proti. Kontrola Empl 28. Unblock s dalšími pozměňovacími návrhy. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Takže 264 teď. 264 pro. 264 pro. Pro. Proti. Kontrola 264 zahojí hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 17 pro, proti, zdržel se přijato, MPL 30 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 18 pro, proti, kontrola, zahajuji hlasování. Vote is closed. Ukončuji hlasování. Přijato. Imko 30. Ne, to bylo přijato, takže 266 pro, proti, zdržel se zamítnuto 31, Imko pro, proti, zdržel se zamítnuto, Empl 31 pro, proti, zdržel se zamítnuto, Empl 32 pro, proti, Kontrola MPL 32, zahoji hlasování. Vote is closed. Ukončuji hlasování. 27 ku 27, takže zamítnuto. IMCO 31, to je kompatibilní pro proti, zdržel se přijato. IMCO 33 pro, proti, Zdržel se zamítnuto. Ample 23 pro. Proti. To bych radši zkontroloval. Ample 23 vypadá, že to bude zamítnuto. Ale radši, abychom to měli pojištěné. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 30 ku 25. BHA pro proti, zdržel se přijato. 270 a IMKO 35 pro proti, zdržel se přijato. IMKO 36 pro proti, zdržel se. Nevidím to moc jasně, takže kontrola zahájí hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Ample 33 pro, proti. Kontrola Ample 33 zahájí hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. Zbytek odpadá. A 272. 272 pro, proti zdržel se přijato. Kompromis BI pro, proti zdržel se přijato. 278 pro, proti zdržel se zamítnuto. 279 pro, pro proti kontrola 279. Zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto 281 pro, proti. No, mělo by to být stejná většina, ale někdo to chce zkontrolovat, takže 281 kontrola. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. 280 pro. Proti. Zdržel se. Zamítnuto. 35 Ample a 282 pro. Proti. Kontrola. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Ukončuji hlasování. Zamítnuto kompromis B je pro proti, zdržel se přijato BK pro, proti, zdržel se, přijato. Pozměňovací návrh 20 a 2 pro, proti. Kontrola zahaj hlasování. Ukončí hlasování. Přijato o jedním hlasem navíc, takže 294 pro proti, zdržel se. Nevidím dost rukou, takže elektronicky 294. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Kompromis BL pro proti, zdržel se přijato. 41 IMKO pro, proti, Kontrola IMKO 41 zahojí hlasování. Vote is closed. Ukončuji hlasování, přijato. 303 pro, proti, kontrola 303, zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. Je to zamítnuto, protože to 28 k 28, 304 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 42, jimko pro, proti, zdržel se, přijato kompromis BLA, pro, proti, zdržel se, přijato MP43 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 23 pro, proti, kontrola 23, zahoj hlasování. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. MPL 44 pro proti. Zdržel se. Kontrola 44. Vote is closed. Ukončuji hlasování. Zamítnuto. Kompromis BM pro, proti, zdržel se, přijato BN. BN pro, proti, zdržel se, přijato IMKO 47 pro, proti, kontrola, za hlasování. Vote is closed. Končuji hlasování. Přijato IMKO 48 pro proč je tentokrát. Zdržel se zamítnuto. Kompromis BO pro proti. Zdržel se přijato. 54 pro proti. Pardon, 24 kontrola pro. Zahajuji hlasování. 24 pro. Tak účně končuji hlasování. Zamítnuta. 312 pro, proti. Kontrola 312, zahajuji hlasování. Ukončuji hlasování. Přijato. IMKO 49 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. MPO 48 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 319 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 26 a po 49 pro, proti, zdržel se, přijato 27 pro, proti, zdržel se, přijato 320 pro, proti, zdržel se, zamítnuto 28 pro, proti, zdržel se, přijato 321 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, BQ kompromis pro, proti, zdržel se, přijato 30 a IMKO 52 pro, proti, zdržel se, přijato. Ale chcete to zkontrolovat? Ta kontrola. Vote is closed. Ukončí hlasování, takže o jeden hlas navíc přijato. Ano, bylo dobré to zkontrolovat, pravý pan předseda. 31, IMKO 53 pro, proti, zdržel se přijato. 323 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 3, 2, 4 a Ample pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 326 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 327 pro, proti, zdržel se přijato, po 51 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 328 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, Ample 52 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, Ample 53 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, Ample 54 pro, proti, zdržel se, přijato, Imko 50 pro, Imko 54, omlouvá se pan předseda pro, proti, zdržel se, přijato, Zbytek odpadá, takže jdeme k IMKO 55, Ample 55 pro, proti, zdržel se, přijato. 330 odpadá a teď hlasujeme o celém návrhu komise takto pozměněném jmenovitým hlasováním. zahojí hlasování. The vote is closed. Hlasování bylo ukončeno. Schváleno 29 ku 10, 17 hlasů se zdrželo. A nyní hlasujeme pozměňovací návrh 176 legislativního usnesení. Kdo je pro, proti? Zamítnuto. A nyní hlasujeme o rozhodnutí o vstoupení do meziinstitucionálního vyjednávání elektronicky a složení vyjednávacího týmu. Hlasujeme elektronicky. Končím hlasování. 47 pro, 8 proti, jeden hlas se zdržel. Máme kvalifikovanou většinu. Blahopřejeme zpravodajce. So, uh... Takže nyní. Uh, uh, Máme poněkud spoždění, takže změníme pořadí a budeme hlasovat společně Ekon Libe, abychom vás tu nedrželi. A potom dokončíme naše hlasování v Ekonu. Klode, proč jsme tak daleko?